So, dear colleagues, good afternoon. Welcome to this um, joint workshop of our... Vážení kolegové, dobrý den, vítám vás na tomto workshopu, který pořádáme spolu s výborem Econ na téma fiskální kapacity na posílení a rozšíření eurozóny. Je to téma, na němž už oba naše výbory hodně pracovaly za poslední dva roky především pod vedením kolegů Perváš Beres za Ekon a Reimera Bégeho z Barš. A také jsme tedy společně chtěli eh, pokračovat v posilování a stabilizaci naší společné měny a byla tady tedy většina pro zprávu BG Beres jak se projevilo um, loni v parlamentu, kdy jsme schvalovali na plenárce zprávu. Máme tady dnes vysoce kvalifikované řečníky a pochopitelně nejprve dáme slovo oběma zpravodajům a potom jednotlivým panelistům. Než dám slovo Perváš Beres a Remiru Begevi, tak dám ještě slovo panu Galtierimu, eh, předsedovi výboru Ekon. Děkuji. Je to pro mě potěšení, že se nám podařilo uspořádat tento společný seminář na téma fiskální kapacity na posílení a rozšíření eurozóny. Hospodářský a měnový výbor a rozpočtový výbor spolupracovali velice produktivně, jak všichni víme. A máme tedy dva spoluspravodaje, kteří uvedou naši práci A na základě toho, co je v naší zprávě, na základě toho, co představila a prezentovala a ještě prezentuje komise, tak se skutečně dostáváme k jádru tématu. Je tady takový průsečík rozpočtových a hospodářských a měnových aspektů A je tedy třeba je řešit společně. Abychom našli vhodnou odpověď eh, na to, jak posunout kupředu naší HMU eh, i v souvislosti s rozpočtem. Takže je to opravdu dobře načasované, načasovaný seminář a děkuji všem našim panelistům, že přišli mezi nás. A skutečně nás čekají nejrůznější klíčová témata a doufám, že nám tedy pomohou vytvořit si úplný pohled na to, jak řešit eh, různé legislativní otázky, tak abychom k něm přistoupili konzistentně, abychom učinili posun ku předu a eh, směřovali tedy k lepšímu eh, rámci řízení. Není to jenom už úplné završení hospodářské měnové unie, jsou to spíše jednotlivé kroky k posilování třeba odolnosti našich ekonomik. A O to tady tedy právě jde. A nyní dám slovo paní Perváš Beres, prosím. Merci beaucoup. Děkuji. Vážení spolupředsedové, dvě a půl minuty na úvod tohoto tématu, to je skutečně buď příliš málo, anebo příliš dlouhé. Chtěla bych tedy jen říci několik slov. Vlastně bych ráda připomněla, jaké stanovisko jsme přijali v tomto schromáštění, když jsme tedy na základě Beres, zprávy BG a Beres na tom pracovali tři odstavce. V první říkáme, že fiskální kapacita by měla obsahovat ESM a konkrétní uh, Eh, doplňkové kapacity rozpočtové pro eurozónu, takže zmiňujeme se o otázce eh, obecného rozvoje stabilizačního mechanismu v rámci eurozóny. Potom říkáme, že by se měly plnit stávající úkoly a rozvíjet s adekvátními uh, odpovídajícími kapacity a jasně definovanými absorpčním schopnostmi pro absorpci šoku, takže jsme skutečně stále v tomto rámci možného vývoje, který hovoří o existenci o těch stávajících funkcích a o podpoře, kterou ESM tedy může poskytnout těm různým funkcím, které chybějí v ekonomické a měnové unii, která by měla být stabilizována a potom říkáme stabilizace poskytnutá ESM by měla být doplněna automatickými mechanismy pro absorpci šoku. Takže toto jsou ty věci, které jsme uvedli v naší zprávě. Na tomto základě potom návrh komise Zatím jde tedy o integraci této transformace ESM do rámce podle článku 362, ale víme, že v této chvíli Evropský parlament ještě není v té smyčce, abych tak řekla, protože se vedou technické diskuse o budoucí koncepci ESM, tak abychom mohli převést tento text, no, předložit tento text parlamentu který bude moci tedy dát svůj konsouhlas, to znamená říct si ne nebo ano. Z tohoto důvodu tento seminář je velmi vítaný a dobře načasovaný, abychom tedy mohli pokročit ku předu o ně, u několika konkrétních návrhů. Co se týká podstaty, co můžeme, v co můžeme doufat u této transformaci Evropského stabilizačního mechanismu, já si myslím, že nad rámec toho, co je uvedeno ve stanovisku Evropského parlamentu a jakožto perspektivu, a možná bychom uvidíme, jaké budou názory ostatních, bychom si měli s nimi ověřit, že integrace do rámce společenství je ta dobrá cesta, že tento mechanismus stabilizační se jaksi nevyprázdní svůj obsah v v oblasti schopnosti komise nebo kompetencí komise dohledu nad rozpočtem. Uh, a že ta transformace v EMF se nestane z toho nějaký orgán, který by byl ekvivalentem konzultací podle článku 4, kdyby se vlastně jak se vyprázdnila jeho eh, podstata. A třetí bod, o kterém jsem se chtěla zmínit, je že to, že samozřejmě tato transformace podle nás by neměla jít a to patří k politickým záležitostem té debaty s automatickou restrukturalizací dluhu, protože spíše než bychom vyřešili problém, tak si myslím, že bychom vyřešili tímto nový problém. Toto všechno musí doprovázet také transformace zprávy nebo toho řízení, nemám často rozvíjet nějak do detailu. Jednak jde o vývoj řízení toho ESM transformovaného a o roli parlamentu v této oblasti. A poslední věc, kterou bych chtěla připomnět, že mezi těm, k těm novým funkcím patří také myšlenka, že tento nový fond by měl sloužit jako bezpečnostní síť k druhého pilíře bankovní unie jakožto nová záchrana pro ten třetí pilíř, to znamená záruka vkladů, to je samozřejmě také bod, o kterém bude důležité diskutovat podle nás. Děkuji vám, pan BG. Ja, vielen Dank, Ano, děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat to, co kolegyně Beres již uvedla. Je chtěl bych mi říct jen několik doplňujících poznámek zcela jednoduchých. Asi před rokem jsme na plenárce jedn, jednali o zprávě o finanční kapacitě. Předtím následně nebo předcházela tomu velmi podrobná práce. Od té doby se mnohé událo. Návrhy prezidenta Macrona, proaktivní politické řízení. Musíme zohledňovat situaci a také je potřeba diskutovat o těch návrzích eh, společně pro větší bezpečnost eh, v oblasti sociální a ekonomické toho relativně nestabilního a měnícího se světa, tak aby to přispělo ke stabilizace ekonomické, hospodářské a měnové unie. Pak zde máme ten balíček komise, který byl předložen jak říkají němečtí poslanci, jsou v tom některé zajímavé věci v koaliční smlouvě naší nové koalice, kde je uvedeno něco, o čem jsem před rokem ještě neslyšel. Posílení finanční, sociální konvergence, podpory strukturálních reform v eurozóně a Evropský stabilizační mechanismus bychom chtěli změnit v eh, měnový fond eh, spadající pod parlamentní kontrolu. <clears throat> tak, aby... Takže toto už je něco, co se změnilo. Máme zde potom poziční dokument finančních ministrů, kde jsou určité výhrady. To je potom tady spektrum, se kterým teď musíme pracovat, když chceme hledat politické odpovědi. Vidím zde Jana Olbrichta, který byl jedním spoluzpravodajů. Na otázky, na které budeme muset odpovědět z hlediska stabilizace a bezpečnosti, souvisí také s finančním rámcem. Otázka, jak to dokážeme, abychom neudělali chyby soudržnost proti bezpečnostní a obrané politice, rozvoj venkova proti migraci, ochraně hranic, tak, abychom... Ne, my potřebujeme politický balíček se čtyřmi pěti body, kde se jaksi členské státy najdou, zajišťující dostatečnou bezpečnost, musí se tam jednat také o udržitelnou stabilizaci eh, měnové a hospodářské unie, tak aby se vymezily ty země. Myslím si, že to je také něco, co zde musíme zohlednit. Otázka struktury řízení, governance, to je něco, co bude asi velmi obtížné, bylo obtížné při diskusi a i dnes tomu tak je. Mm, tam je otázka parlamentní kontroly. Zkušenosti při vytváření EFSM, to je vlastně 60 milionů euro, které byly vzaty jako garance plus horní rámec, o kterém se hodně diskutovalo, aniž by vlastně parlament byl konzultován. To byl zásah do parlamentních práv v oblasti rozpočtu a to by se nemělo už dít. Proto si myslím, že je důležité, a jsem napnutý, co budou říkat experti na to abychom měli správní základy, které budou zajistovat dostatečnou právní stotu, aby to vypadalo všechno eh, lépe, aby ta stabilita byla lépe zajištěna než podle článku 162. Proto doufám, že dnes dostaneme ještě nějaké doplňující odpovědi k naší politické práci k těmto otázkám, které jsem nastínil. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát oběma spoluspravodajům za důležité poznámky, včetně té poslední, a sice, že se nejedná o nějaký efektivní nový nástroj pro HMU. To by byla příliš velká výzva. Jak jsem říkal, máme tady velice kvalifikované odborníky, kteří se nám pokusí pomoci najít odpověď na tyto problémy, na které poukázali spoluspravodajové. A jako první dostane slovo pan Klaus Regling, který je ředitelem ESM. Děkuji, děkuji za pozvání. Jak víte, vždycky rád přijdu do Evropského parlamentu a rád si tady vyměňuji názory. To dnešní téma je důležité. Jedná se vlastně o prohloubení měnové unie. Je to téma významné, ale zároveň kontroverzní mezi členskými státy. A než tedy e, začnu hovořit, tak bych chtěl připomenout, že jsem pravidelný návštěvník zde, i když nemáme žádné formální vazby. E, moje instituce vlastně zodpovídá zemím eurozóny, jejichž finanční příspěvky nám umožňují dělat eh, naši práci, takže z mého eh, pohledu tady není nedostatek odpovědnosti či demokracie, ale vím, že to je kontroverzní téma, kteří eh, možná, kterého možná nesouhlasíte. Já mám 19 guvernérů, 19 ministrů financí se zemí eurozóny, kteří jsou v radě guvernérů a ty jsou odpovědní vůči svým národním parlamentům ale myslím si, že je to velice dobrá praxe vyměňovat si názory i zde, zvláště nyní, když pracujeme na společném cíli eh, vlastně posílit měnovou unii a eh, zvýšit odolnost eh, eurozóny. Prosincový balíček Evropské komise byl, myslím, dobrým impulzem pro tuto snahu o prohloubení měnové unie. Cílem je vyřešit závažné nedostatky v struktuře měnové unie, což já rozhodně vítám. Nyní tedy začala konkrétní práce na dvou tématech, u kterých panuje největší konsenzus, to je dovršení bankovní unie a vývoj ESM. A to byl i závěr mm, předsedy Tuska po prosincovém summitu parlamentu. Rozpočtové nástroje jsou další části diskuse, ale nelze se na ně dívat eh, izolovaně. Dovršení bankovní unie a využívání nových fiskálních nástrojů mají stejný ekonomický cíl, a sice zvýšit sdílení ekonomických rizik v rámci měnové unie. Je to vlastně takové propojení čím více rizika se sdílí v soukromém sektoru, tak tím méně fiskálních nástrojů potřebujeme na stílení rizik. Ještě se k tomuto bodu vrátím za chvíli. A druhý důvod, proč bychom se měli dívat na balíček jako celek, je takový, že názory na fiskální opatření jsou stále různorodé a bude trvat tedy, než se dospěje k dohodě. Než se dostanu k rozpočtovým aspektům, dovolte, abych stručně zmínil dvě eh, oblasti eh, toho prohlubování měnové unie, kde je větší soulad. Pokud jde o bankovní unii, Evropa už vytvořila první dva pilíře, to znáte, to je SSM a SRF, i když SRF potřebuje určitou eh, pojistku, eh, než se doplní, dokončí bankovní unie. Dále společné pojištění vkladů, to je další klíčový krok, protože by to podpořilo finanční integraci a důvěru mezi vkladateli. Také by to eh, zabránilo, že dojde k nějakému vlastně útoku na národní banky během eh, příští krize ale samozřejmě je to i kontroverzní téma, protože tady v bankovnictví existují určité odkazy z minula, které je třeba dořešit, ale to by, myslím, nemělo spochybnit ten cíl vytvoření společného pojištění vkladů. Pokud jde o mou vlastní instituci, když jsem poslouchal diskuse na e, euroskupině, tak jsem vycítil e, opravdu širokou podporu zemí eurozóny proto, aby ESM byl skutečně mechanismus pro řešení problémů eh, v Evropě v případě krizí. Silnější ESM to není samoučelný cíl, podobně jako dovršení bankovní unie, to může být eh, aspekt, který umožní eh, omezit zranitelnost měnové unie a ukáže to také, že Evropa na sebe bere větší odpovědnost při řešení svých vlastních problémů. Kromě toho, že ESM je pojistkou pro SRF, také by měl sehrávat větší úlohu eh, v dalších programech finanční pomoci. Dnes spolu s komisí by spolu odpovídal za návrh, dojednání a monitorování nových programů. Samozřejmě tato spolupráce bude plně respektovat eh, pravomoci komise a nemělo by tedy docházet k nějakému překrývání práce. ESM také může zprostředkovávat jednání o budoucí restrukturalizaci státních dluhů, tak aby tyto rozhovory byly eh, trošku nějak více eh, uspořádané a předvídatelné. Eh, také by to mohl být eh, nová fiska, nový fiskální nástroj pro makroekonomickou stabilizaci a ochranu investic. A tím se dostávám k hlavnímu tématu dnešní konference, to jsou rozpočtové aspekty pro hloubení měnové unie. Abyste lépe pochopili, jak já to vidím, eh, chtěl bych trošku rozvinout problematiku sdílení ekonomických rizik. Sdílení ekonomických rizik je nedostatečné v eurozóně, když to třeba srovnáme s USA ale i když to srovnáme se sdílením rizik ve Francii nebo v Německu. Eh, v Americe, když v jednom státě nebo ve skupině států dojde k nějakému šoku, tak on se vlastně ten šok snáze rozloží přes celou zemi než v eurozóně. A potom to znamená, že v Evropě ty šoky jsou bolestnější, především proto, že měnová politika v HMU vlastně není, ne, neexistuje, to znamená neumožňuje řešit eh, problémy konkrétní země. A eh, pokud by se sdílela ekonomická rizika, tak by to mohlo zabránit tomu, aby konkrétní země se dostala do větších finančních potíží. Jinými slovy, více sdílení rizik v eurozóně by znamenalo menší zranitelnost eurozóny. Uh, v USA, ale i uvnitř Francie nebo Německa se sdílení rizik odhrává především prostřednictvím soukromého sektoru, prostřednictvím bank, finančních trhů a toku kapitálu. Finanční trhy v Evropě ale jsou stále roztříštěné a proto dokončení bankovní unie musí být hlavní prioritou při prohlubování měnové unie. Je třeba také eh, pracovat na unii kapitálových trhů. To by byl také důležitý aspekt, který by navíc podpořil eh, sdílení ekonomických rizik prostřednictvím trhu. Také fiskální nástroje umožňují hm, podporovat sdílení rizik, i když v ideálním případě nejsou tak eh, potřebné, pokud funguje tržní sdílení rizik. V té fiskální oblasti je mnoho věcí, které já nepotřebuji eh, eh, nebo nepovažuji za nutné pro řádné fungování měnové unie. Já si myslím, že nepotřebujeme úplnou fiskální unii, nepotřebujeme ani žádné doplňkové uh, transfery mezi zeměmi. I když rozpočet EU je malý, pouze 1% HDP, tak chudé země už dostávají transfery z evropského rozpočtu, které mohou představovat až 4% jejich HDP, což je poměrně velká částka. Kromě toho EIB a Junckerův plán už eh, zahrnují eh, mnoho peněz na podporu investic v EU. Také si myslím, že nepotřebujeme doplňkové prostředky k řešení velkých symetrických šoků, které zasáhnou celý region. Současná rozpočtová pravidla už umožňují synchronizované mimorozpočtové výdaje během výjimečně tvrdých ekonomických šoků. A tento manevrovací prostor byl úspěšně využit v reakci na celosvětovou finanční krizi v letech 2009 a 2010. Eh, pokud se jedná o velký symetrický šok, tak samozřejmě také ECB je připravena pomoci. Pokud jde o ty fiskální nástroje, tak já tam vidím jeden velký nedostatek a sice když ta krize nezasáhne celý region, ale jenom třeba jednu či dvě země, to je takzvaný asymetrický šok. Já jsem eh, často uváděl, doufám, že jen hypotetický příklad Irska, kdyby na něj dopadl mimořádně tvrdý Brexit. A v takovém případě by ECB nemohla tu zemi podpořit. Když eh, zvažujeme rozpočtové aspekty prohloubení měnové unie, pak nová fiskální kapacita pro makroekonomickou stabilizaci by měla být hlavní prioritou, podle mého názoru. Byl by to důležitý nový fiskální eh, kanál pro sdílení ekonomických rizik ten nástroj lze navrhnout, aniž by došlo ke sdílení dluhu a aniž by se vytvářely další trvalé transfery. V Americe máme příklady jako vlastně fondy na horší časy nebo um, doplňková uh, schémata pro nezaměstnanost a ty ukazují, že to možné je. Ten nástroj by měl mít formu revolvingového fondu, nemělo by se jednat o každoroční rozpočet, a musel by se vlastně splatit v rámci ekonomického cyklu, tedy během pěti, šesti let. E, krátkodobější půjčky ESM by byly jednou možností takového nástroje, protože tam vlastně ty podmínky jsou mírnější než u našich klasických programů. Tyto půjčky by také mohly být e, určeny na stabilizaci investic, které se seškrtávají jako první v případě krize. Jsou tady i další představy o fiskálních reformách, jako eh, že třeba rozpočet EU by financoval veřejné statky, jako ochrana vnějších hranic, společná obrana, klimatické změny a související opatření. To samozřejmě znáte lépe než já. Ono by to úplně nesouviselo s prohloubením měnové unie, ale bylo by to užitečné z hlediska efektivity a jsem si jist, že se tím budete zabývat v kontextu příštího VFR. Reforma fiskálních pravidel, to se také zvažuje. Eh, na začátku HMU ta pravidla byla celkem jednoduchá, ale od té doby se dosti zkomplikovala a jsou těžko srozumitelná i pro odborníky. Konečně ministr financí eurozóny, to je post, který by mohl být užitečný, pokud by existoval rozpočet eurozóny, eh, také by mohl eh, vlastně vystupovat Mm, jménem eurozóny na mezinárodní scéně a zajišťovat koordinaci. Na závěr chci říct, že jsem přesvědčen, že Evropa může učinit ještě letos významné kroky k posílení měnové unie a k tomu, aby lépe chránila občany před dopady příštího šoku, který nepochybně přijde jednoho dne. Já jsem ekonom a pro mě by nejdůležitější bylo, aby eurozóna vlastně zvýšila sdílení rizik. Nejlépe tedy prostřednictvím trhů, ale může to být také prostřednictvím nějakého vybraného doplňkového fiskálního nástroje. Děkuji. Thank you. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení. Příš... Za chvíli se vás zeptám, co máte na mysli, že hovoříte o něčem, co je předvídatelné. Další řečník, paní profesorka Aněz Benasíkere. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání. V skutečnosti já jsem byla pozvána, protože jsem byla členkou francouzsko-německé skupiny 14 expertů, které, kteří se bývají návody pro eurozónu. V omezeném čase se pokusím rozlišit tři skupiny otázek, které bychom měli analyzovat odděleně, než z toho uděláme balíček. Veřejné statky, fiskální odpovědnost a veřejná stabilizace. Začneme veřejnými statky. O co jde? Já vždy položím otázku, v čem je problém a potom, jaké máme nástroje, abychom ten problém vyřešili. Tradičně v Evropské unii veřejné statky jsou produkovány na úrovni Evropské unie rozpočtem Evropské unie. Proč by eurozóna měla být zapadná spíše než Evropská unie? Existují důvody. Možná země eurozóny mají jiné preference oproti zemím, které nejsou v eurozóně. Politická ekonomie je to jednodušší nalézt schodu v 19 než v 27. A možná, a pohovořím o stabilizaci, některé země jsou nestabilnější než jiné. Tedy, abychom měli stabilní země, které se dohodnou, že vloží peníze do stabilizačního systému, tak za to asi něco budou požadovat. A konečně je možné, že existují specifické veřejné statky v eurozóně, například finanční stabilita, to může odvodňovat tedy fiskální podporu SRF a konvergence může být také považována za veřejný statek, protože všichni víme, že trvající rozlišnosti vedou k problémům. V čem spočívá návrh komise? Dokument komise navrhuje finanční podporu pro SRF podporu pro přistoupení k euru, podporu strukturálních reform, abychom financovali právě specifické veřejné statky, které zajišťují tu konvergenci a zabezpečená aktiva, což je prvek, který by měl poskytnout větší stabilitu. A co je náš návrh? 7x7. Je to tedy fiskální podpora SRF a budoucího, tedy systému zajištění vkladů a bezpečné aktivum. Zatím jsme nehovořili o financování dalších veřejných statků, ne abychom byli proti, ale chceme se soustředovat pouze na ty dva další bloky, tedy fiskální stabilizace a fiskální odpovědnost. Takže nyní fiskální stabilizace. O co zde jde? Máme asymetrické nárazy, asymetrické nárazy. Asymetrické nárazy. Existuje mezera mezi dvěma úrovněmi stabilizace. Národní fiskální stabilizace v, během omezení paktu růstu a stability. Pro země, které prožívají hlubokou krizi, máme, máme krizové půjčky systému ESM. A některé země jsou zdrženlivé, pokud mají žádat o pomoc. Je tu tedy určitá mezera mezi nimi. V některých případech eh, SGP a jeho omezení je výrazné, v jiných případech nastane krize likvidity a dochází k nákaze v, v té krizové oblasti mezi zeměmi. Takže je celá řada věcí, které mohou nastat mezi těmito dvěma situacemi. Potom to máme symetrické nárazy. Symetrické nárazy jsou většinové v eurozóně a dnes nemáme žádnou podobu agregovaného fiskálního postoje. Tedy neexistuje fiskální koordinace a neexistuje centrální rozpočet. Tedy my jsme sledovali v roce 2011, 12 a 13, tedy pro cyklickou politiku. A není možné donutit zemi, aby prováděla kontracyklickou, proticyklickou politiku a aby se podělala na agregované stabilizaci. A tento problém je ještě pravděpodobnější v budoucnosti vzhledem k míře zadlužení. Pokud existuje velký rozsah zadlužení, více než 1% HDP, tak hrozí, že ten dluh vlastně se dostane pryč z trhu a bude, bude pravděpodobné, že vláda bude provádět pro cyklickou politiku. Jaké jsou návrhy komise? Je tu tedy návrh v oblasti fiskální kapacity, kde bude automatické spuštění eh, určitých opatření, půjčky a transfery a byla by to také položka v rozpočtu Evropské unie. Tedy obezřetnostní uměrová linka v rámci ESM a budoucího EMF. Možnost je, za, je pojišťovací mechanismus a revize vyhodnocení fiskálních pravidel. Kromě toho také zde z naší strany návrh fiskální kapacity, tedy fond pro nepříznivé podmínky 0,1 HDP automatické spuštění, kondicionalita pro použití těch prostředků, aby se ty prostředky tedy využily a ne uložily. A není zde tedy možnost si vypůjčovat. A ten poslední bod byl kritizovaný. Myslíme si, že dnes neexistuje důvěra, aby bylo možné si společně půjčovat. A v případě rozsáhlé krize, která by se dotkla všech zemí eurozóny současně, tak je tu unikové ustanovení eh, v paktu růstu a stability. Konečně reforma SGP, tedy paktu růstu a stability, je tu velmi, jsou to velmi složitá pravidla, která dnes existují a pravidlo pro výdaje by bylo mnohem jednodušší, které by bylo srozumitelnější pro poslance národních parlamentů a také by se dalo snáze sledovat na úrovni eurozóny. A také by bylo vhodnější pro proticyklickou politiku. Konečně poslední část, fiskální odpovědnost. O co zde jde? Dnes máme eh, vlastně dvojí problém. Chceme, aby pravidlo, kdy nedochází k to bylo důvěryhodné. Avšak víme také, že aby to bylo důvěryhodné, může to vyvolat tedy krize státních dluhopisů, což je takzvaný dovilský syndrom. A status quo dnes je takové, že ustanovení o existenci bailoutu zůstává nedůvěryhodná. Pokud jde o tedy poskytovatel půjček poslední instance, máme tedy Národní obchodní banky, které funguje jako nárazník a neexistuje pro vlády tedy tato instance poskytovatel půjček poslední instance. A v tomto kontextu národní komerční banky fungují jako nárazníky. Odkupují tedy státní dluhopisy. A existuje úzký vztah mezi státním rizikem a redonomičným rizikem skrze likviditu, nedostatku likvidity v komerčních bankách. Pokud banky mají velké zadlužení, které podléhá takzvanému ranu, tedy tlaku na likviditu, tedy ty, ten tlak na zajištění se snižuje a v oblasti pasiv bank hrozí tedy rán vkladatelů. A to by mohlo vyvolat exit, nucený exit, tedy z eurozóny. Tudíž státní riziko už se souvisí s rizikem redenominačním. A Návrh komise v tomto kontextu spočívá ve snížení rizika a tzv. bezpečných aktiv a náš návrh jde dále. Tedy oddělit ta dvě rizika diverzifikací státní expozice v oblasti aktiv bank, abychom, zajiš, abychom zajistili tedy rezervy, aby banky byly dostatečně zajištěné a získaly likviditu od státní banky. A na, v oblasti pasiv abychom měli evropský systém pojištění vkladů, který by začal fungovat ještě předtím, než bude vyřešena otázka nesplácených úvěrů. A v tomto kontextu, jakmile se to stane možností v té oblasti eh, poslední instance, kdy dojde k restrukturalizaci státního dluhu, tak ECB eh, e může eh, pojistit to reziduální riziko, takže nedochází k ohrožení. A možnost této restrukturalizace v poslední instanci není spouštěna automaticky a to není věc, která by nastala někdy v blízké budoucnosti, ale určitě by to eurozónu učinila odolnější, protože by to skutečně umožnila centrální bance sehrát svou funkci udržení pohromadě eurozóny v plném souladu se smlouvami. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Vy jste byl pozval sám za sebe, ne za někoho jiného. A nyní profesor Federico Fabrini, prosím, profesor evropského práva z Dublinské City University, prosím. Thank you very much, uh, Mr. President, lady. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Já jsem potěšen, že tady mohu vystupovat uh, v Centru evropských občanů dnes budu hovořit o fiskální kapacitě eurozóny a já bych tedy především chtěl poskytnout právní pohled na otázku nového rozpočtového nástroje v eurozóně. Jsem profesor evropského práva, takže budu doplňovat to, co říkala Aněs. Ona hovořila jako ekonomka a mm, myslím, že mluvila ve prospěch fiskální kapacity a já se to pokusím doplnit takovým právním pohledem. Svou prezentaci bych chtěl rozdělit na tři části. Nejprve bych chtěl zmínit, co jsou podle mého názoru ústavní základy pro vytvoření takovéto kapacity. Potom vysvětlím, jaké jsou výzvy pro zřízení takovéto kapacity. Ehm, chceme, aby byla úspěšná. A třetí vlastně eh, příležitosti v související se zřízením a do, završením fiskální eh, kapacity v nadcházejících letech a měsících. Takže nejprve možné právní základy pro fiskální kapacitu. Jak už jsem napsal dříve ve svých pracích, je tady podle mě solidní právní základ, jak asi víte, máme článek 311 smlouvy o fungování EU, kde se říká, že EU by si měla vytvořit nástroje potřebné k plnění cílů a politik, aniž by byly dotčeny další příjmy, rozpočet by měl být plně financován vlastními zdroji. A toto ustanovení ve spojení s článkem 113 smlouvy o fungování EU eh, je silnou podporou pro vytvoření vlastních zdrojů a příjmů rozpočtu EU. Zvláště když pak se podíváme na rozpočet eurozóny, jsou tady i další ustanovení ve smlouvách, která mohou eh, podpořit eh, tento nový rozpočtový nástroj, zvláště článek 3 smlouvy o EU, kde se říká, že EU vytvoří hospodářskou a měnovou unii a myslím si, že standardní význam výrazu hospodářská a měnová unie e, zahrnuje i rozpočet a smlouvy od Lisabonu vlastně zahrnovaly i specifický e, právní základ pro eurozónu, to je článek 136 smlouvy o fungování EU, kde se uvádí e, institucionalizace eurozóny Eh, jakožto vlastně takovou podskupinu celé EU. Eh, e Já jsem tedy eh, specialista na evropské právo a když se podíváme na strukturu a ducha smluv, tak i tam najdeme určitě podklad a podporu pro vytvoření fiskálních kapacit. Můžeme se k detailům vrátit v diskusi, ale myslím si, že princip principy demokracie, federalismu i subsidiarity, tak jak jsou zakotveny v článcích 10 a 5 smlouvy, o EU odůvodňují vytvoření takovéhoto nového nástroje, protože v ústavním právu, když se eh, eh, ho, hovoří o tom, že není žádné zdanění bez eh, reprezentace, ale platí to i naopak. To znamená, je třeba rozdělit samozřejmě kompetence mezi Unii a členské státy, ale vytvoření fiskální kapacity je klíčové, chceme-li pokračovat v oddělení moci. Takže nejenže fiskální kapacita je právně možná, ale dokonce bych si troufl tvrdit, že je právně nezbytná. Každopádně vytvoření nové fiskální kapacity pro stabilizaci ekonomiky čelí různým eh, vlastně zřizovacím výzvám a nejsou to žádné nějaké drobnosti, ale myslím, že to jsou opravdu závažná eh, témata, která je třeba řešit. Já tady vidím především tři klíčové výzvy. Je to výzva asymetrie, výzva jednomyslnosti a výzva zastupování. A musíme toto řešit. Chceme-li, aby e, fiskální kapacita uspěla stručně, tedy se zmíním o těchto třech klíčových výzvách. Pokud jde o tu Eh, asymetrii. Jak všichni víte, členské státy EU jsou asymetrické z hlediska velikosti ekonomické síly, bohatství, jejich situace v hospodářském cyklu a tak dále. A to mm, velice ovlivnilo způsob, eh, jakým se vedou rozpočtové diskuse v EU protože státy dobře vědí, zda jsou čistými příjemci nebo čistými plátci do evropského rozpočtu. A tomuto parlamentu asi nemusím vysvětlovat, jak nefunkční je systém založený na eh, transferech. Takže podle mého názoru je klíčové, když vytváříme fiskální kapacitu, tak musíme právě opustit systém, který jenom vlastně eh, upevňuje asymetrii mezi státy a musíme přejít k jinému systému, kde tato fiskální kapacita by byla financována skutečnými vlastními zdroji. Zdroji, které jsou vytvářeny díky existenci eurozóny a EU jako celku. Pokud nenabouráme ten začarovaný kruh transferů mezi státy, tak hrozí, že ta nová fiskální kapacita bude podléhat obdobné dynamice kterou pan Regling velice dobře zná z fungování ESM. A tady bych byl trochu více znepokojen myšlenkou, že bychom tu budoucí fiskální kapacitu mohli vytvořit tím, že eh, prostě se na úroveň společenství eh, vlastně dá struktura ESM. Takže když se vyřeší ta asymetrie, a přejdeme k skutečným vlastním zdrojům, pak pochopitelně tady vyvstává další výzva a to je, ta, to je jednomyslenost. Podle současných smluv veškeré finanční záležitosti, zvláště ty rozpočtové, podléhají pravidlu jednomyslného rozhodování na radě kde tedy státy nemohou vetovat rozhodnutí, respektive každý jeden stát může vetovat rozhodnutí o politických eh, opatřeních, takže je velice složité dosáhnout konsenzu a je náročné dělat nějaké pokroky. Máme samozřejmě dle současných smluv nástroje, které by mohly problémy minimalizovat, především by mohly posílit odpovědnost, tak aby členské státy tedy eh, některé mohly přijmout opatření, i když se k tomu nemají všechny. Ale také to není úplně eh, ideální nástroj, protože třeba daňové otázky pokud by je zpracovávala podskupina státu, tak by to neznamenalo úspěšný výsledek. Takže z právního hlediska to jednomyslené rozhodování eh, o rozpočtu je třeba nějak řešit. Eh, vím, že to vyvstalo při posledním konventu, ale bude třeba to řešit znovu. No a pokud by se tedy překonala ta výzva jednomyslnosti, pak tady bude ještě další výzva, Eh, pro fiskální kapacitu. Já tady tomu říkám eh, výzva související se zastupováním. Jak jsem říkal, žádné zdanění bez zastupování, to mm, se často aplikuje v kontextu EU a tento parlament pochopitelně musí být uh, zas, zastupován, musí být zapojen vedle členských států, tak aby ten postup byl demokratický, protože by bylo nepřijatelné, aby fiskální kapacita eh, byla bez eh, toho, aby se bral potaz na Evropského parlamentu. Takže úspěšná fiskální kapacita musí eh, zabránit těm mezistátním transferům, které vlastně otravují diskuse o rozpočtu, musí překonat problém VETA, který zatím platí pro daňové otázky. A potom v neposlední řadě je tady třeba zajistit eh, hlas zástupců evropských občanů. Je to ambiciozní seznam výzev, ale já se tady snažím být optimistou a vidím tady i určité příležitosti. Eh, ironicky pro někoho, kdo je z Irska, eh, myslím si, že Brexit může být právě takovou to příležitostí a to z následujících důvodů. Rozhodnutí Spojeného království odejít z EU jak všichni víme, vytvoříme vlastně díru ve financování VFR, a takže bude třeba hledat nové zdroje k financování evropského rozpočtu. A tento parlament minulý týden na plenárce schválil dvě usnesení o vlastních zdrojích a o budoucnosti VFR, což bylo velice ambiciozní a myslím si, že to je zase příležitost, kterou můžeme využít k překonání určitých námitek a říci, no prostě tady je nedostatek financí, státy nenavýší své příspěvky, no a je tedy na čase najít nové zdroje financování, jak už před rokem bylo v jedné zprávě uvedeno, tak aby také potom mohla být i fiskální kapacita pro eurozónu. Kromě toho bych ještě navrhl, a o tom se tolik ještě nediskutuje, až tedy Spojené království odejde z EU, tak ty zbývající státy eh, podle mě budou vedeny aby se, k tomu, aby prováděly nějaké ústavní reformy. Eh, když tento parlament hlasoval o budoucím složením Evropského parlamentu, přerozdělení eh, křesel, to byla první věc, ale bude třeba udělat další změny ve smlouvách, až Spojené království nebude členem EU. A já to vidím právě jako příležitost pro řešení strukturálních otázek, které jsem zmiňoval. Takže já tady vidím určité důvody k optimismu, protože tady je možnost, jak řešit chystané výzvy, Nicméně realisticky si myslím, že jakákoliv diskuse o budoucnosti hospodářské a měnové unie a o vytvoření rozpočtu pro eurozónu musí být propojena i s dalšími diskusemi o budoucnosti Evropy a především s diskusí o obrané unii. Jinak si nemyslím, že bychom byli schopni překonat vlastně ten uh, rozdíl mezi severními a jižními zeměmi, pokud jde o HMU, ale všechny členské státy si uvědomují geopolitické výzvy a chceme-li tyto výzvy řešit, tak je třeba eh, vytvořit obranou unii a obraná unie zase potřebuje nějaký společný rozpočet. Omlouvám se, že jsem to vzal v rychlosti, ale na závěr, jako každý správný akademik, si udělám trochu reklamu. Je to kniha o ekonomické správě v Evropě a kniha o Brexitu, kde můžete najít další zdroje informací. Děkuji. Thank you very much. Děkuji profesoru Fabrinemu. A nyní doktor Jorge Núñez Ferrer ze Střediska pro Evropská politická studia CEPS. Máte slovo, prosím. Děkuji za pozvání. Musím říci, že jsem se zabýval toto otázkou, pokud jde o stabilizaci a byl jsem požádán, abych se zabýval zejména stabilizací a úlohou rozpočtu eurozóny. A já vás možná od toho trochu odpoutám a podíváme se na to z trošku jiného pohledu, než se k tomu vrátíme. Protože zabýval jsem se dalšími otázkami, Zabýval jsem se národními účty, můžete se zabývat rozpočtem EU, ale já jsem objevil obrovský potenciál v národních účtech členských států, které nepřispívají příliš. A využil jsem Eurostat pro řešení tohoto problému. To, co řeknu o fiskální kapacitě v EU, je, že se tím zabýváme pouze jako nástrojem reakce ale měli bychom se zabývat více preventivními schopnostmi. Jak, co udělat, abychom tlumili problémy, když nastane budoucí krize. Myslím, že zatím to nebylo dostatečně zkoumáno, nejen tedy z hlediska následné reakce, ale především něčeho, co by, ne, co by mírnilo případný dopad. Myslím, že některé kořeny nestability nejsou řešeny tedy sixpackem a doporučeními pro jednotlivé země. Pracuji se skupinou lidí ze Spojených států až po Nový Zéland. Jsou to odborníci v oblasti eh, národních rozpočtů a účetnictví a uvědomujeme si význam eh, veřejného finančního managementu pro vnitrostátní stabilitu. A je tu tedy vazba a bohužel většina států s tím nedokáže nic dělat. Jsou v tomto směru velmi slabí. Tedy jako skupina zaznamenáme velké ztráty v oblasti HDP, protože dochází k absenci veřejn, zprávy veřejných financí na národní úrovni a neexistují koordinační mechanismy. Řada států se tomu vědomě vyhýbala a to je stále více vnímáno v OECD v Mezinárodním fondu. A tato diskuse je skutečně omezována na účetní. A já jsem se tím zabýval a myslel jsem si, že to je velmi nudné, ale vlastně tu, po, tu skupinu jsem vlastně po roce opustil. Členské státy prostě nemají eh, běžné rozvahy a nemají možnost si ověřit eh, zdraví veřejných financí a když zjistí obrovský dluh, o kterém nevěděli. Takže tomu bychom měli zamezit, protože to ovlivňuje rating jednotlivých států a má to celou řadu dopadů následně. Takže to je skutečně lehce dosažitelný výsledek. Eurostat se tím zabývá jako skupina. Členské státy to dlouhodobě ignorují zabývají se normami veřejné účetnictví, ale nevědí, jaká je investiční kapacita jednotlivých eh, států, jaká je schopnost eh, odolávat nárazům, jakou cenu mají jejich aktiva. Takže věnujte tomu, aby skutečně ty rozvahy vycházely správně, abyste měli o tom přehled. A Portugalsko je první zemí, která zavádí plnohodnotnou reformu veřejných účtů podle mezinárodních norem a dělají to proto, protože si uvědomují, že na tom je tak špatně, že vůbec nevěděli, jak, jaká cena je státních aktiv, jaký je jejich rating a ta práce jim nyní pomáhá. Takže stabilita začíná u kvalitního národního finančního managementu a je třeba podpořit stabilitu na nejnižší úrovni. Takže velmi rychle chci říci, že členské státy mají asi 50 ekonomiky ve svých rukou. Vidíte, že to je od 40, průměre 46 před několika lety, to je z roku 2015, a některé mají až přes 50 Takže velký objem ekonomiky ve státních rukou a 45 bilionů aktiv a pasiv, z toho 15 pouze vystupuje je i patrných v účtech, když se tím zabýváme. Takže tady nastává problém při rozhodování a chtěl bych říci, že to, co jsem tam vykřížkoval, to jsou eh, pasiva v oblasti důchodu. My prostě na to ne, proto nemáme příslušné normy a nemůžeme zjistit, jaká je míra stability v té zemi. Teď chci se vrátit k rozpočtu, ale toto je tak zanedbávané, je to tak důležité, že když se někdo zeptá, co udělá rozpočet EU, když nastane krize, tak nejdříve se musíte zabývat tím, co můžete udělat sami a potom teprve se obracet na rozpočet eh, eh, Evropské unie. Tedy vlády jsou klíčovými subjekty a nedělají ty základní manažerské věci, tedy jak řešit výdaje. Podívejte se na dlouhodobou stabilitu, místo toho, abyste řešili roční rozpočet. Zabývejte se cyklickými a proticyklickými kroky a zabývejte se investicemi také jako výdajem, pasivem. A teď se podíváme na rozpočet EU a stabilizaci. Měl by být zapojen rozpočet EU do stabilizace. Chci říci, že to je záležitost makroekonomická a to by mělo být ponecháno na ESM. Rozpočet EU je malý a je koncipován jako investiční nástroj. Je problém, že nyní musíme uvažovat o tom, že přímé platby v zemědělství a redistribuce po dobu 30 let, o které hovoříme, ty problémy nevyřešila. A hovoříme o obrovských reformách rozpočtu a trvalo tak dlouho, kdy se reformovaly přímé platby. A kladu si otázku, a možná to zní negativně, ale skutečně to vyvolá určité představy po těch letech. Ten eh, eh, rozpočet je rigidní neschopný reakce, má omezené nástroje, fond Solidarity, fond globalizace a je tu iniciativa pro zaměstnanost mládeže. A tato iniciativa eh, vlastně posunem závazku a nástroje flexibility vlastně nedošlo k nárůstu rozpočtu. Co se stane, když nastane krize v roce 2019? Kde získáte prostředky z budoucnosti, kde ty prostředky nejsou? Není možné přesunout prostředky anebo přesunout eh, prostředky z minulosti do budoucnosti, kdy pokud nemáte rezervy, tak nezáleží na tom, kolik eh, flexibility eh, máte, pokud nemáte prostředky. Co tedy přesouvat? A ty věci nejsou promýšleny a když hovoříme o stabilitě, tak není možné vzít v potaz. Existuje tedy omezená míra ekonomické stabilizace, ale pokud hovoříme o jednotlivých kapitolách, můžeme eh, začít eh, v kapitole, která má velké přísliby a potom zjistíme, že vlastně nic možné není. Máme Schengen zónu, máme eh, proto také rozpočet a vždy se to omezovalo, když bylo potřeba získat prostředky pro zemědělství. A nakonec se ukázalo, že tam nejsou prostředky a je lepší zamezit vlastně tím klamným rozpočtovým kapitolám které potom nejsou schopny zvládnout případný náraz. Co může udělat rozpočet Evropské unie? Když se podíváme na makrofinanční oblast, já jsem, zde máme tedy odůvodnění, politické nástroje a klíčové rysy. Zjišťujeme, že v té šedé zóně existují tedy nástroje pro platební bilanci, ESM, ty jsou stále na okraji rozpočtu, ale otázka je, zda by tam měly být a SM by měl být úplně mimo, pokud jde o podporu eh, platební bilance a řešení těchto nárazů. Vysvětlím hned proč. Potom je tu ekonomická stabilizace, s tím rozpočet může něco udělat, ale ve skutečnosti by to bylo obtížné, protože vlastně měníte charakter rozpočtu a vyžaduje to správnou strukturu. Jakou funkci tedy může mít máme ten bezprostřední výsledek, kdybychom posílili ESIF, což je také zásadní stabilizační nástroj, zajistit eh, investice v cestou odolnosti, vytvářet větší hodnotu eh, spíše než čistou absorpci. To také vytváří větší odolnost. To jsou otázky, které byly již zahájeny, kde se na kterých se začalo pracovat a nebudu se pouštět do makrokondicionalit, Máme tu eh, dokument o EMU a Evropský in, systém investiční ochrany, Evropský systém zajištění v nezaměstnanosti a dokument o budoucnosti financování o tom nehovoří, takže s tím mám trochu problém. Jsou to dokumenty komise, ale nevidím, že by se vzájemně nějakým způsobem ovlivňovaly. Takže musíme se zamyslet tím, co vlastně předkládáme. Potřebujeme lepší strukturální fondy, máme, potřebujeme lepší ESIF a mohli bychom využít fond pro zajištění nezaměstnanosti. Ale jak vytvořit ten finanční prostor uvnitř rozpočtu pro něco takového? Potřebujete mít kapacitu a to bude obtížné s tím nedotknutelným jedním procentem. To je poslední slide. Jak vypadá systém ochrany investic? abychom eh, zamezili poklesu investic, nastaví otázky, jaký by to měl mít formát, s jakými finančními nástroji, jaká ustanovení. A tady se k tomu velmi blížíme, jak můžeme jít daleko v těchto skvělých záležitostech. Bude to navrženo, nedokážu to říci. Systém zajištění nezaměstnanosti. Je to možné, ale máme problém s jednotlivými dalšími nástroji, jak to říci dostatečně jasně. A také jsme slyšeli, jak v tom postupovat a možná by to nemělo být v rozpočtu. Nebo ten krizový fond pro rozsáhlé nárazy může být přesunut. Bylo by dobré, aby reagoval rychle, aby byl rozsáhlý, ale co se stane, když nebude dostatečný a když nebude možné si vypůjčit? Ty otázky jsou otevřené. A když je rozpočet velmi omezený, tak si klademe otázku, jak to zajistit, pokud se rozpočet nezvýší. A by se by to musel skutečně navýšit podstatně. Rozpočet eurozóny. Do toho se nebudu pouštět, ale chtěl bych položit jednu otázku. Možná by nebylo špatné, aby všechny členské státy vlastně přispívali a mohl by to činit i rozpočet Evropské unie, ale to by asi už byl jiný rozpočet. A kdyby se to mělo stát, tak by se musel navýšit rozpočet EU a musel by pokryt i e, nečlenské státy eurozóny. A pokud e, jsou tu ještě kandidátské stány eurozóny a ty státy, které už mají měnu svázanou s eurem, takže těm by bylo potřeba eh, vložit tedy jejich platební bilanci také do systému, abychom získali podporu z rozpočtu Evropské unie. Takže to znamená opět velkou reformu Evro- rozpočtu Evropské unie a nevím, jestli to je teď možné. Nebudu ty body jednotlivé procházet, ale jak čelit tomu jednomu procentu ten strop 1% má být zachován. Já jsem eh, byl na setkání ministru financí a vše, o čem hovoříme, bylo jak science fiction. Měl jsem pocit, že mluví snad čínsky, vůbec jsem tomu nerozuměl. A to je všechno, děkuji vám moc krát. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, děkuji i za tuto poznámku, bohužel trochu realistickou. Prostě víme, jak to vypadá v politickém prostředí. Víme, jaký je postoj členských států, ale je to opravdu náročné sloučit tyto cíle. A myslím si, že je vhodné, abychom si teď vyslechli názor komise. Děkuji Josemu Alessandrovi, že přišel, aby nás seznámil eh, s viděním komise, pokud jde o VFR, pokud jde o HMU. Máme určitá očekávání, máme tady balíček, víme, jaká jsou omezení. A určitě nás tedy zajímá vše, co chystáte, takže prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, že jste nás pozvali, abychom se k tomu vyjádřili. My vítáme tuto akci. Je to velice důležitá iniciativa i pro nás, aby se diskutovalo na toto téma zvláště problematika fiskální stabilizace. To vidíme jako klíčový Prvek pro dokončení HMU. Tato diskuse neprobíhá ve váku. V poslední době vzniklo mnoho zpráv, které volaly pro, po vytvoření fiskální kapacity v eurozóně a především po funkci fiskální stabilizace. Byla zpráva čtyř předsedů pod vedením předsedy Van Rompuje v roce 2012 pak byla zpráva pěti předsedů pod vedením předsedy Junckera, to bylo z roku, 2015. Pak tady byl eh, vlastně úvahový dokument komise z května a v neposlední řadě usnesení tohoto parlamentu z 16. února loňského roku na základě zprávy BGBRS. No a za nedávné minulosti slyšeli jste o MMF, OECD, kteří všichni e, vlastně horovali pro vytvoření makroekonomické stabilizační funkce v eurozóně. Co se týče usnesení Evropského parlamentu, to vyzvalo ke zřízení takové fiskální kapacity jako doplněk evropskému stabilizačnímu mechanismu. Fiskální kapacita podle tohoto usnesení by měla zahrnovat eh, kodex konvergence se zaměřením na zdanění trh práce, investice, produktivitu, sociální soudržnost, řádnou zprávu. Eh, za druhé by měla vytvořit mechanismus schopný absorbovat asymetrické šoky, a také by e, tady by e, mělo být neutrální, aby tam nebyly trvalé transfery. A, a třetí e, prvek toho usnesení měl by vlastně tento mechanismus umožnit řešit i symetrické šoky, které postihnou několik států na najednou. Kromě toho, jak už bylo připomenuto na začátku, usnesení volalo po vytvoření ESM, a respektive jeho přeměnu v Evropský měnový fond. Takže panuje široký konsenzus mezi ekonomy a také mezi politiky, že eurozóna potřebuje nějakou stabilizační funkci. A já trochu vysvětlím, proč toto považujeme za klíčové téma, než v rychlosti eh, zmíním, co jsme předložili z prosinci. Eurozóna čelí vlastně takové konkrétní struktuře, konkrétnímu uspořádání. Vlastně měnová politika může fungovat pouze na agregované úrovni. Fiskální politika je decentralizovaná a je tedy schopná reagovat pouze na šoky specifické pro jednotlivé země a to eh, normální cestou eh, národní fiskální stabilizace. Toto uspořádání funguje v běžných dobách, ale není to dostačující, pokud dojde k významným makroekonomickým šokům, jako jsme zaznamenali během krize. V takovýchto situacích národní eh, fiskální stabilizace může být snadno zahlcena a může dojít k výraznému tlaku na trh. I ve členských státech, které zdálivě mají rozumný fiskální postoj. Vzpomeňme si na eh, situaci Irska a Španělska v roce 2008, kdy je zatáhla krize. Tehdejší fiskální situace z těchto zemích byla v souladu s našimi fiskálními pravidly. Když pak čelíte takovémuto šoku, jako to bylo třeba v roce 2010, tehdy několik členských států zaznamenalo zhroucení příjmu. A to bylo na úroveň až 2, 2% HDP v letech 2010 až 2011, což vedlo k podstatnému zhoršení schodků rozpočtových. V některých zemích to bylo minus 16 HDP, průměr v eurozóně v roce 2010 bylo minus 6 pro rozpočtový schodek, takže opravdu výrazný fiskální šok. A byl tam tedy tržní tlak, který potom následoval a většina zemí se tedy rychle pustila do procesu konsolidace, což vedlo k procyklické fiskální politice. A to přesně jsme zaznamenali v eurozóně, během roku 2011 až do roku 2015. V tomto období vlastně fiskální situace v zemích eurozóny byla restriktivní, protože vlastně eh, výsledky byly negativní. A to tedy znamenalo, eh, že pak ty šoky vyvolaly ztráty. A jedním z hlavních důvodů nedostatečné obnovy eurozóny až do Loňska je právě toto, zvláště pokud porovnáme náš výkon s USA. USA se tedy dostaly na předkrizovou úroveň v roce 2011, kdežto nám v eurozóně to trvalo o čtyři, čtyři roky déle, tedy až do roku 2015, než jsme se dostali na předkrizovou úroveň. Nedostatek centrální stabilizační funkce také velice zatěžuje Evropskou centrální banku, která musela přijmout eh, výrazná nestandardní opatření při plnění svého mandátu. A mm, eurozóna má tedy neúplnou architekturu, což investoři vnímají jako hlavní zdroj rizik zhroucení, to je to renominační riziko. A Toto riziko bylo velice viditelné během krize a ECB to přimělo k tomu, že v, roz, v srpnu 2012 vyhlásila program OMT. Další důvod, který vysvětluje slabou výkonnost ve srovnání s USA, je existence plné bankovní unie a úplné eh, unie kapitálových trhů. Zaznamenáváme tam pokrok, ale příliš pomalý. Máme tedy jednotný dozor nad bankami, eh, mechanismus pro řešení problému, ale neudělal se žádný pokrok v diskusích o jednotném schématu pojištění vkladů a o zřízení tedy pojistek pro SRF. Eh, tato dvě témata jsou krátkodobě tou nejdůležitější prioritou. Vytvoření plné bankovní unie bez pochyby zlepší sdílení rizik, ale musíme být opatrní v tom, že si nemůžeme myslet, že by to stačilo. Jsou doklady toho, že sdílení rizik v soukromém sektoru funguje velice procyklicky. V případě velkých šoků, velkých otřesů, ta stabilizační kapacita je nakonec velmi slabá. A právě v době těch eh, velkých otřesů potřebujeme stabilizační funkci, protože eh, sdílení rizik v soukromém sektoru funguje tehdy, když jde ruku v ruce s podporou veřejného sektoru a se sdílením rizik ve veřejném sektoru. Samozřejmě centrální stabilizační funkce by neměla být hlavní eh, eh, jaksi linii obhajoby. Tou hlavní linii obhajoby by mělo být řádné fungování kapitálových trhů tak, aby vlastně ta absorpce otřesu dobře fungovala. A proto musíme pracovat na unii kapitálových trhů. To je také prioritní věc. A druhá linie obhajoby, to je rozumná fyzik, fiskální a strukturální politika, která zajistí vybudování fiskálních nárazníků v dobrých časech, aby se posílala odolnost vůči otřesům. A taková třetí linie obhajoby je e, stabilizační funkce. Přičemž to poslední linie obhajoby potom by byl ESM v případě ztráty přístupu na trh. Kromě toho je také třeba zdůraznit, že společná stabilizace to není jenom efektivní nástroj sdílení rizik, je to také klíčový nástroj pro snižování rizik v celé oblasti. E, na základě zkušenosti s programy vlastně budoucí programy ESM nebo EMF jsou prospěšné pro e, věřitelské země i pro e, dlužnické země. Velice Stručně tedy tento nový mechanismus by neměl vést k trvalým transferům, měl by minimalizovat rizika, neměl by duplikovat úlohu ESM, respektive budoucího EMF. Dále by to mělo vzniknout v rámci evropského práva, mohlo by to být otevřeno i státům mimo eurozónu. Přístup ke stabilizaci by měl být striktně podmíněný jasnými kritérii a e, uplatňováním rozumných politik – a konečně měla by se, mělo by se podpořit plnění fiskálních předpisů. Ta stabilizační funkce může být nastavena tak, aby se posilovalo plnění fiskálních pravidel. A teď ještě stručný přehled toho, co jsme navrhli v prosincovém balíčku. Mimo jiné, Předseda, prosím, přeskočte tuto část. My jsme eh, my víme, co je v prosincovém balíčku, nás spíš se zajímá, co bude v květnovém balíčku, abychom optimálně využili ten zbývající čas, který máme k dispozici. Tak já vám tedy řeknu eh, takovou eh, upoutávku na to, co bude následovat. My jsme tedy eh, zvážili, jak by mohla vzniknout ta stabilizační funkce na základě tří složek. Likvidita z Evropského měnového fondu, to by, eh, tam by se tedy mohly poskytovat půjčky garantované evropským rozpočtem. Druhou složkou by byla podpora evropského rozpočtu a třetí složkou by byl pojišťovací mechanismus, na základě dobrovolného příspěvku členských států a tato třetí složka by mohla být zřízená postupně. Takto my to tedy vidíme. A jaká by byla kritéria způsobilosti a aktivační kritéria? Jak jsem říkal, přístup k té stabilizační funkce by měl být striktně podmíněn, to znamená, měla by být jasná kritéria způsobilosti a pouze členské státy, které plní ten daný rámec, v období před šokem by byly způsobilé eh, k přístupu. Tím by se zabránilo eh, nějakým morálním rizikům a zase sebe to byla taková povídka k plnění předpisů. Ten aktivační mechanismus, o tom by se měl rozhodnout předem, měl by být předem definován. Například by to mohlo mít formu nějakého dlouho, dlouhodobého odchylení od eh, míry nezaměstnanosti v tom daném členském státu. Ale jakmile se splní kritérium způsobilosti a aktivační kritérium, tak by ta podpora měla být automatická. Měl by to být eh, tedy velikost eh, rozumná, důvěryhodná, té stabilizační funkce. Ta stabilizační funkce by měla mít i možnost vlastně eh, půjčovat, aby to nebyl jediný zdroj. My tedy předložíme návrhy v tomto duchu v květnu. Myslíme si, že je opravdu čas jednat a budou to asi složitá jednání, ale myslíme si, že tady je příležitost a je třeba doplnit měnovou unii v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. velmi přesvědčivé uvažování o potřebnosti pro stabilizační funkci. A to samozřejmě vytváří naléhavé výzvy pro to, abychom toho dosáhli. Samozřejmě také zazní určité otázky, pokud jde o rozsah. To je jedna z nezbytných dimenzí a také mě zajímá to, co řekl pan Regling o tom, že by zde mohl být potenciální nástroj. Můžeme tomu říkat už to, to jako, pojistku nebo zarážku v podobě ESF. A ty věci zdá by tedy měly být sva oddělené, pokud jde o takzvanou palebnou sílu. Začneme vystoupení našich poslanců. První na řadě pan Olbricht. Pan Olbricht odešel. Pan Toma také odešel. Pan Körmel. Děkuji, pane předsedo. Nejprve se musím omluvit, že jsem právě přišel z jiného výboru, takže jsem nesmohl vyslechnout všechny příspěvky, nicméně si dovoluji vzít slovo. Já jsem se tímto tématem zabýval a musím říci, že všechno, co zde zaznělo, je teoretické a je to záhodno, aby se o tom diskutovalo, ale zažíváme již mnoho let praxi, která ukazuje na pravý opak. Samozřejmě můžeme hovořit o mnoha detailech, například to, co takový dočasný prvek, který tam byl zaveden jako opat, mimořádné opatření, které by se mělo uplatnit pouze v mimořádné situaci a pokud by bylo uh, to úspěšně ukončeno, tak by bylo zase odbouráno. Nyní by to mělo být zaveden. A nyní si kladu otázku, jak to jde dohromady s EU rozpočtem. Ono to nejde dohromady. Musíme si uvědomit, že to nefungovalo. Stále slyšíme statistiky, že euro je úspěchem, ale současně musíme eh, řešit naléhavou situaci a to nejde dohromady. Mnoho věcí zde nesedí. Máme pravidla, existuje Maastrichtská smlouva a snažili, viděli jsme, jak často byla porušována jako by se už nikdo o ní nezabýval. Můžeme dlouho hovořit o tom, co se má dělat. Máme, pra, máme jasná pravidla, ale také ještě potřeba je uplatňovat. Máme pravidla pro bankovní sektor, o kterých bylo rozhodlo, ale hned v Itálii byla banka Montone Pasky, která je měla použít a jako první je porušila. Takže my máme vlastně určité ideje a určitá pravidla, která zavádíme, ale pak nejsou dodržována, takže je to, je to důvěryhodné a toto je špatný postup takže podívej, poučme se z minulosti. Ale takže ani v teorii vlastně to dobře nefunguje. Je logické, že potřebujeme určitý systém záruk pojištění, tak na kterém bys a tak, aby, ale každý, kdo se na něm bude podílet, se musí také odpovídajícím způsobem chovat. To je prostě lidské, nezávisle na národnosti nebo na státě. Alespoň tak, že vlastně vedlo k určitému sdílení rizik, takže máme mít systém, který by měl určitým způsobem stimulovat, aby se země aby se chovaly země odpovídajícím způsobem v rozpočtové politice. Ale chování je kontraproduktivní. Ta pravidla, která bychom potřebovali, vycházejí z mástrické smlouvy a ta bychom měli akceptovat a nezavádět zase nějaká nová pravidla, která nikdo potom nedodržuje. Mr. Hayes. Děkuji, pan Hayes. Děkuji, pane předsedo nebudu komentovat vynikající prezentaci eh, univerzity v mém volebním obvodu. Chci poděkovat panu profesoru za jeho poznámky, ale jenom jedna úvaha z hlediska ústavního práva. Politik mi říká, a možná se pletu, politik uvnitř mě říká, že tu není žádná chuť k změnám smlouvy a říkám to na základě analýzy, kterou jste provedli u, v oblasti fiskální kapacity. Zdá se nevyhnutelné, že by mělo dojít eh, ke změnám smlouvy, ale otázka je za A, za tu je politická vůle k něčemu takovému a za B, zda je dostatečná důvěra, že se dosáž, dosáhne dostatečné podpory. Takže pokud toto můžete komentovat, to by mě skutečně zajímalo. A jedna otázka je zajímavá pro pana Jorgeho Ferrera hovořil o tom, že stabilita se odráží od kvalitních národních systémů a my jsme se na to nesoustředili dostatečně v té stávající struktuře. A v tom souča- to naše současné vnímání se liší v jednotlivých členských státech. A myslím, že existuje malá důvěra, že budeme postupovat ku předu pokud nebude existovat společný jmenovatel. A vy jste hovořil o rozpočtu a o tom stále hovořím zde. Vy jste zmínil to, to, ne, to neměnou konstantu 1%, ale pokud chceme vyplnit mezeru, která nastane po Brexitu a pokud chceme zachovat konzistentnost rozpočtu budoucnosti, muchí, musí vlastně zmizet právě to, ta, ta neměná teorie 1%. A to je v tomto kontextu Není to tak, že bychom měli využívat rozpočet, abychom dosáhli mnohem větších systémových veřejných reform v členských státech. Nejen proto jako forma motivace pro rozpočet, ale také proto, abychom dosáhli té rovnováhy, o kterých jste hovořil protože rozpočet by měl být nástrojem, kdy konzistentní přístup v oblasti reformy veřejného sektoru, protože jakákoliv taková reforma je nákladná a nakonec vede k těm kýženým změnám, které si přejeme. A my můžeme využít rozpočet, který je v této oblasti velmi různorodý, proto abychom dosáhli mnohem větších reform veřejného sektoru a dosáhl, dosáhl těch eh, společných cílů, o kterých se hovořil. Děkuji.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 Paní Grasla, děkuji. Já mám také určité pochybnosti o některých těch věcech, které jsme zde vyslechli, zejména jak tedy je sladit. Chtěla bych se zeptat pane, pana Reglinga ohledně těch um, rizikových faktorech. To je, často zaznívá v Německu, že musíme platit za jiné, kteří nechtějí tolik platit a že to nemůžeme nijak ovlivnit. Jak to vidíte? A také bych od vás ráda slyšela, když zde spolu sedíme, jak vlastně hodnotíte tady toto působení ECB, jestli ta řešení nejsou ušita horkou jehlou, nebo zda tedy je to určité dlouhodobé řešení. Já sam Nevím ještě, jak ten balíček bude, ale v současné době ještě nejsem ovšem přesvědčena. Takže to by byla moje první otázka. Druhá otázka se týká propojení rozpočtu EU a, a eurozóny. Já bych ráda se byla dozvěděla od komise, jak vidí do budoucna strukturu toho fondu a jaká opatření navrhuje komise, aby se vlastně překonaly ty deficity, kde tedy některé eh, země dostávají peníze, ale trošičku dělají s nimi tak cokoliv v, případě nařízení. Takže tady ta ne, neintegrace evropského rozpočtu do všech těch plánů, já bych tedy ráda věděla, co navrhujete pro budoucí rozpočet EU, také v souvislosti se spolurozhodovacím procesem. Později se to také řešit na úrovni regionálního výrobu nebo na ministerstvech um, hospodářství. A takže toto všechno, či ráda bych slyšela od vás tady eh, do budoucna, jak je tady tato integrace plánována lepší. Děkuji. Děkuji, pan Murešan. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tady v rohu. Mám tři otázky následné pro naše tři řečníky. Za prvé, jaký vztah vidíte mezi novou fiskální kapacitou nebo rozpočtem pro eurozónu a současným rozpočtem EU? Bylo by možné toto rozvést, protože v rozpočtovém výboru jsme velmi znepokojeni jednotou rozpočtu. V nedávných letech jsme viděli svěřenské eh, fondy pro uprchlíky, Madat a další. A jednota rozpočtu EU nás znepokoje. Druhá otázka rozsah takové fiskální kapacity a jak by měla být financována. V některých prezentacích byly určité informace, ne ve všech, a já bych uvítal, kdyby bylo možné toto ještě rozvést. Kolik prostředků byste si představovali a jaké by byly zdroje financování? A za třetí, jakou úlohu vidíte pro parlament při řízení takové fiskální kapacity nebo rozpočtu pro eurozónu? Děkuji. Děkuji. Využiji možnosti. Dobře, budu mluvit francouzsky. Já předseda. Já jsem myslel, že, mi, že jsem mi dal slovo. Ano, dostanete slovo, ale máme tu seznam řečníků. Takže paní Malevič. Děkuji mnohokrát. Jsem velmi ráda, pane Nunes, že jste hovořil o rozvaze a o řízení kapacity FSM, ale mám vždy problém s těmi nefinančními aktivy. A to je významné sdělení pro členské státy, že bychom měli začít řídit aktiva i bez těchto prvků nefinančních aktiv, o kterých jste hovořil a to je skutečně důležité, eh, zajistit eh, čistou hodnotu Evropské unie a zda tedy klesá nebo eh, vzrůstá v jednotlivých členských státech. Vaše sdělení je důležité, protože díky malému rozpočtu EU nemůžeme vyřešit všechny problémy a potřebujeme synergie s národními rozpočty. A jak tedy tyto synergie s národními rozpočty skutečně vytvářet, když hovoříme o rozpočtové kapacitě. A jak uvedli kolegové, vy jste řekl, že strop jednoho procenta je taková neměná a my jsme navrhovali 1,3% za Evropský parlament, tak potřebujeme takový nárůst, ale stačí to pro rozpočtovou kapacitu a Potom jsem eh, slyšel paní profesorku Arnes, která říkala, že by se ta kapacita měla soustředovat spíše na eurozónu. A nemůžeme mít silnou eurozónu bez eh, silných členských států mimo eurozónu, které budou konvergovat směrem k eurozóně. Protože potom není možné poslat jednotný trh bez zemí eurozóny, je to vše propojeno a skutečně, jak to bude všechno fungovat. Otázka pro profesora Fabrínyho. Vy jste řekl, že bychom měli zamezit mezistátním transferům. Má, myslíte, jakékoliv nepodmíněné transfery, můžete to také trochu rozvést? Děkuji, Permož Beres. Děkuji. Já se pokusím držet francouzštiny. Děkuji za všechny vaše příspěvky a já bych ráda položila dvě nebo tři otázky, protože Klausi Reglingu, vy jste říkal, že podle stávajících pravidel ehm, je možné reagovat na ty symetrické šoky. To jsme ostatně zažili v období roku 2009-2010. Aněz Benasi, které také řekla, hm, potvrdila, že jsme hm, měli, no, máme dostatečná pravidla a že nepotřebujeme v podstatě nějaký další eh, vysoký doplňkový rozpočet. Já nesouhlasím s těmi poučeními z historie. Mám dojem, že právě nedostatek manévrovacího prostoru v letech 2009-2010, abychom čelili těm symetrickým šokům za krize, vedl k tomu, a komise to připomněla, že došlo k recesi, ke krizi, kterou jsme vytvořili my sami v období eh, let 2012 až 2015, takže neměli bychom tato pravidla revidovat. Pokud jde o tu myšlenku, že členské státy, to je na vás otázka, pane Nunezi Ferezi, já zcela nesouhlasím se vším, co jste řekl jakým způsobem členské státy řídí své vlastní rozpočty. Souhlasím s vámi v tom, to jsme pochopili v Řecku například, když jsme tam poslali pracovní skupinu Task Force a vysvětlovali jim, jak řídit rozpočet a veřejné finance. Ale je potřeba vyvodit poučení z toho všeho. Znamená to, že pravidla zprávy nebo toho řízení nejsou správná, že nesledují správné, neřídí se správnými ukazateli, ne, nejsou tam, není tam dostatečný dohled nad veřejnými financemi členských států a že si musíme seriózně zabývat myšlenkou, že by měla být určitá podpůrná administrativní kapacita v členských státech, ale my jsme zatím od toho daleko, protože výchozí bod, ta administrativní kapacita financovaná Evropskou unii, klasicky je vnímána v radě jakožto eh, vel, nesoucí velké riziko korupce. Takže jak řešit tento rozpor a ten problém, na který jste poukázal? Pane Reglingu, já bych vám chtěla položit otázku na základě toho, co řekla komise také ohledně stabilizační funkce. Nevím, jestli to, co bylo prezentováno, je konečný výsledek z 29. května. Jestli ano, tak je to spíše dobré, ale mám pocit, že to ještě mm, není tak úplně všichni komisaři, generální tajemníci a tak dále, že to ještě neprošlo celým tím kolečkem. Pokud by tomu tak bylo, tak je zde propojení role ESM a dynamiky, jak tedy hodnotíte vývoj vaší instituce a jak jej řadíte do tohoto rámce. Potom bych se chtěla zmínit o dvou dalších věcech, když jsem vás všechny poslouchala. Pokud bychom žili v ideálním světě, tak si myslím, že většina řečníků možná by připustila, že nejlepší stabilizační funkce by byla minimální podpora v nezaměstnanosti. FMI to říká již celá léta, Reimer, BG a e, já jsme se na tom zcela neschodli, nepodařilo se nám to. Ale pokud bychom e, překvapili, konaly ty otázky překážek, pokud bychom se zeptali expertů, zda ten optimální stabilizační rámec by tedy nebyla eh, tady ta minimální podpora v nezaměstnanosti. A jako poslední bod bych chtěla připomnět, že transformace Evrop stabilizačního mechanismu do Evropského měnového fondu to je bitva, kterou pravděpodobně už vyhráli ti, kteří jsou zastánci té transformace, i když v zásadě mě tedy vadí, ale už jsem udělala určité ústupky Reimeru Begemu. Ale to neznamená, že skopírujeme zcela FMI, protože jsou zde alespoň tři věci, které se radikálně liší. Stupeň integrace, demokratický rámec pro politicko-ekonomické podmínky, ty nejsou stejné v tom světě, ve kterém působí FM, FMI a v eurozóně. Potom článek 4 FMI o situaci ve státech nemůže být také převedena do evropského rámce, protože by to bylo v protikladu se smlouvou s tím rozpočtovým dohledem členských eh, států. A poslední věc, která neexistuje v nařízení FMI, že v Evropě máme solidní dohledový nástroj nad finančními trhy, který je nad Evropskou centrální bankou. To je práce, kterou odvádí SSM a SRB, takže musíme dávat pozor na to, abychom převedli eh, mechanismus, který není zcela převeditelný. Nejsem si jistá, že to je přesně to, o čem hovořil pan Regling, ale chtěla jsem na tyto věci upozornit. Děkuji, Rainer Bege. Ano, děkuji. Já se pokusím reagovat. Samozřejmě jsem pracoval na tom, ale myslím si, že jsem tedy mm, také člověk, který se zabýval těmito diskusemi už možná trošku dříve než někteří. A já bych chtěl říct si pouze jednu věc. Kona, konala se akce s obchodními kam, komorami eh, a s partnerskými organizacemi. Měli jsme tam ekonoma z e- Evropského kolegia v Hamburgu, v Hamburgu který se eh, uvedl příklad Dánska. E, to je příklad fungujícího jednotného vnitřního trhu, který nepotřebuje jednotnou měnu. Takže já jsem ještě zažil 70. let, až jsem ročník 51, tam probíhaly určité turbulence členských států e, tehdejší Evropské unie. <clears throat> Trvalé změny, byly tam obrovská eh, rizika a tehdy to opravdu. A říkám, i když bychom možná možná, že to srovnání úplně nefunguje, ale měli bychom, já bych se chtěl vyslovit spíše pro proaktivní politiku, co se týká řízení migračních problémů, tak zde musíme řešit. Potom máme ten balíček, ke kterému se stavěly některé členské státy eh, zdráhavě, některé souhlasily s vytvořením toho krizového mechanismu Francie například, další, které se odchylovaly. To potom se vedly diskuse o Lisabonské smlouvy, říkali, že toto nechtějí. A žijeme nyní v globálním světě, který se mění, máme zde celou řadu rizik, kterým čelíme, ale nejsme na ně úplně dobře připraveni. Máme nástroj pro finanční stabilitu pro země, které nejsou členy eurozóny, zakotvené ve smlouvě. Ono to všechno na papíře vypadá pěkně, takže musíme toto všechno propojit a také uplatňovat tak abychom vnějšímu světu také signalizovali, že jsme schopni rozhodovat a že naše zásady jednotného trhu, že naše společná měna je euro a že ty výjimky musíme nést se všemi důsledky, to bych chtěl říci. A v návaznosti na to, co říkala Perváš, je zde ještě otázka na paní Benasi Kere a na pana Jiglinga, co se týká fiskální kapacity. Jsou zde různé možnosti různých eh, modelů. Z hlediska rozpočtu bych řekl, samozřejmě můžeme udělat něco takového z příspěvky členských států v jednotném rozpočtu. Potom tam bude ten strop jako víceletého finančního rámce například. Současně také národní parlamenty budou eh, odpovídat tak, aby eh, parlamenty eh, dávaly tu odpovídající přiměřenou odpověď, aby byla zajištěna také demokratická kontrola v demokratického parlamentu. Toto je jedna možnost. Model zajištění nebo pojištění, to je druhá věc. Ve zprávě, která vyšla před rokem, jsme formulovali určitou určité podmínky, takový systém, který musí mít jasná pravidla, jasné předpisy týkající se možných pladeb, jeho, roz, jeho rozměru, jeho finančních kapacit a musí to být rozloženo na delší časový úsek. To byl určitý kompromis, na kterém jsme se shodli a jasně jsme řekli, že tedy chceme mít stabilní vztahy a stabilní podmínky to, co říkal pan Regling, řekl, že vidí krátkodobou NESM jako jednu z možností s určitými zjednodušenými podmínkami. Ale když se dívám na zprávu, tak v tom se hovořilo o něčem, co se týká jak otázky příspěvku, tak možnosti pojištění, tak i možnost toho e- využití ESM. O tom všem jsme mluvili. Také v naší zprávě jsme se zmiňovali o kondicionalitě podmíněnosti. To souvisí s těmi doporučeními pro jednotlivé země v, závislosti struktu- v souvislosti se strukturálními fondy, s fondy soudržnosti. Není tam všechno do podrobností, ale soustředit se na ty klíčové věci, tak aby byla dlou udrži, zajištěna udržitelná stabilita našeho, naší ekonomiky. A s tím je propojena ještě otázka, o které hovořil pan Nunes Fere, co se týká finančního řízení členských států. Když bychom se to, by, to je ale nutné tady toto skutečně přelézovat. Ale k tomu vede otázka týkající se určité konvergence, konvergenčního kodexu s určitými podmínkami, s propojením, se, se správným řízením, s dobrou zprávou vlastních rozpočtů. To je bod, o kterém také bychom měli hovořit v této souvislosti. Ano, děkuji. Thank you. Jean Děkuji, pan Artui. Děkuji, Roberto. Já bych nejprve vám chtěl říci, že je mě mrzí, že jsem se nemohl účastnit první hodiny. Eh, omlouva, omlouvám se za to. Omlouvám se tedy také, ale pan Murešan mě dobře zastoupil. Jsou to nesmírně důležité otázky, otázky řízení eurozóny, o kterých zde hovoříme, protože přešli jsme od jednotného modelu ke konkurenceschopnému hodnocení, které ohrožuje určitým způsobem jednotný trh ohrozili jsme, ohrozili jsme růst a je zde riziko, že by se zvýšila nezaměstnanost v Evropě. Ale pokud zavedla ta by se zvedla Federa ECB, tak vlastně nechápáme ekonomické řízení členským stát. Na jedné straně máme jednotnou měnovou politiku, ale na druhé straně národní poli- ekonomickou politiku jednotlivých členských států a jak si nemáme možnost zavést určitou smíšenou politiku, jak to probíhá v některých jiných zemích, například ve Spojených státech. Já tedy nevím, jak vyřešíme tuto otázku v rámci linky evropského rozpočtu. Eurozóna má určité specifikum že když se vytvářel evropský mechanismus pro finanční stabilitu a bylo potřeba ho vybavit kapitálem, tak těch 28 členských států se neúčastnilo, ale byli to členové eurozóny. Když jsme měli poskytnout záruky na vypůjčení několika set, desítek miliard v rámci stabilizačního mechanismu, tak to nebylo 28 členských států, ale byli to členové eurozóny, kteří poskytli ty záruky. Takže vytváření určité zvláštní odpovědnosti a to by nám mělo zajistit pevnější, solidnější řízení. Měli jsme příležitost Roberto účastnit se asistenční mise pro Řecko. A možná, kdy, když tedy Řekové nyní stíhají eh, <clears throat> lidi, kteří předložili na stůl ta čísla. Musíme mít určité, mm, pokud máme společný osud, tak se dohodněme na způsobu, jakým budeme předkládat veřejné účty, veřejné finance a nesmíme se spolehnout na to, že patří do národní působnosti, takže máme, musíme zavést trošičku striktnější vztahy, když se nyní stíhají pana Georgiu, který uprchl do Washingtonu, aby se vyhnul sankcím eh, z řeckých soudů. Jaká může být role parlamentu? To zde také zaznělo. Smlouvy nám bránit určitým směrem, ale v určitém okamžiku musíme říci, co je potřeba zavést a musíme tlačit na hlavy státu a vlád, aby smlouvy se případně upravily, aby se změnily. Měli bychom mít myšlenku o tom, jaká, jaká má být ta zpráva, to řízení eurozóny. A poslední otázka na pana Reglinga. Díval jsem se na text jeho přednášky a je tam zajímavá připomínka, to se týká nás Evropanů, když se hovoří o těch veřejných aktivech, public goods, takže ochrana vnějších hranic, systém společné obrany, opatření pro naboj proti klimatickým změnám. Pokud tedy tato veřejná aktiva zapracujeme, zahrneme do evropského rozpočtu, neměli bychom tedy přemýšlet o tom, že členské státy už na národní úrovni nemohou být dostatečně efektivní u těch veřejných statků a neměli bychom tlačit na státy, aby převedly na evropský rozpočet ty výdaje na národní úrovni, tak aby se evropský rozpočet odpovídajícím způsobem navýšil a aby pokročili popředu, navýšily se evropské veřejné finance? Děkuji. Já mám také pár otázek na naše řečníky. I na základě toho širokého koncenzu Máme opravdu mnoho nástrojů a chybí nám makroekonomický stabilizační nástroj pro asymetrické otřesy. Tady vidím schodu mezi tím, co říkal pan Regling, co říkala eh, komise. A nejprve, jak už to říkala Pervanche, také pan Regling. Máme tedy manévrovací prostor pro symetrické šoky v letech 2009 a 2010. Zajímavé je, že se, co se stalo 2011-2012, kdy jsme vlastně vytvořili, než absorbovali eh, šoky kvůli nedostatku preventivních nástrojů a také kvůli kombinaci toho dovelského efektu. Jednalo se o kombinaci dovelského efektu a procyklické fiskální konsolidace. To byl důvod, proč vlastně vypukla ta druhá reference a když vlastně HDP eh, stále padal v Americe. Po první krizi se HDP dostal dolů, pak zase se zdvihal, to u nás po té první krizi následovala druhá. Takže byl to tady dovil a fiskální konsolidace a také vlastně tady byla ta možnost flexibility, anebo jednat cestou, ať to stojí, co to stojí. Byla tady měnová politika, fiskální politika a Kdyby jsme měli makroekonomický stabilizační nástroj, mohli jsme zabránit i té katastrofě z Dovil, ale eh, také jsme eh, mohli řešit fiskální pravidla jako reakci na tuto krizi. Ale pokud tomu tak je, pokud tedy panuje konsenzus v této věci, tak já vidím dva problémy a prosím, aby zvláště pan Regling komise se o tom tedy k tomu vyjádřili. Pokud se chcete zabránit dovilovskému efektu, tak je třeba, abychom dali pryč ze stolu cokoliv, co může vytvořit eh, stres na trzích, A to i v případě, že se to dělá za účelem lepší tržní disciplíny. To je tedy vlastně linie zprávy těch ekonomů, ale já to nepovažuji za přesvědčivé, protože vlastně tady může být národní fiskální prostor, ale já myslím, že bychom měli dělat spíše opak. a za, zaměřit se na naše pobídky. Pokud eh, tomu tak je, komise tedy nezavedla žádná restrukturalizační opatření. Uh, make such talks, talks more orderly and predictable. Uh, in which sense? Because... Tady říkáte, že to musí být předvídatelné v jakém smyslu? Ano, máme už restrukturalizaci státního dluhu, tu možnost máme, je to v ESM a asi by bylo chybou udělat z toho povinnost. A nebo vlastně nějak eh, odmazávat veřejný dluh, já myslím, že to úplně nefunguje. A ani s tím nesouhlasí členské státy, ale je pravda, že by pomohlo mít nějaký více uspořádaný proces případ potřeby. A jak vidíte, rozdíl mezi tedy tou předvídatelností a řekněme sebe naplněním. To je velice malý rozdíl. Můžete prosím toto trochu rozpracovat? A druhá otázka. Pan Regling tady mluvil o možnosti, že ESM by mohl vlastně e, obsahovat i nový fiskální nástroj pro makroekonomickou stabilizaci. To je velice slibná cesta, protože pokud ten e, rozpočet nějak výrazně nenavýšíme, tak jenom těžko můžeme realizovat tu zmiňovanou funkci se současnými rozpočtovými čísly. Tam prostě není fiskální nebo rozpočtový prostor, leda, že bychom prostě smetli ty politiky, které tam zatím jsou financovány. Vidím tady určitý nesoulad mezi radikálním uplatněním analýzy komise, což asi přijde, A dává tedy smysl vytvořit takovou funkci v rozpočtu pro zúčastněné členské státy, v tom, jak to říkal pan BG, byla by to tedy určitá pojistka ESM. Ale to vlastně znamená, že musíme integrovat ESM do jednotného rámce a já nevím, jestli toto probíhá protože členské státy řekly, ano, budeme nejprve pracovat na obsahu a potom uvidíme, jestli uplatníme to pravidlo 352. My vlastně ještě ani nevíme, jestli existuje to 352, to je návrh komise. A mě by zajímalo, zda komise toto podporuje na mezivládní úrovni nebo na úrovni euroskupiny a je tedy na čase se v této věci rozhodnout. A názor parlamentu je důležitý, protože by nám ne, nebránil vytvořit takovouto potenciální kombinace, zvýšit udržitelnost, rozpočtové funkce i dalších rozpočtových funkcí, které musíme financovat. Máme tady problematiku eh, hranic, obrany, strukturálních fondů, zemědělství, výzkumu, a plus toto, to i z 1,3% by bylo náročné. A já tady nevidím jinou cestu, než integrovat ESM do právního rámce Unie. Takže byla tady spousta otázek, takže pane Reglingu, chcete začít? Ano, hm, dáváte mi hodinu na odpověď. Dobře, zkusím to, co možná nejrychleji. Byla tady celá řada různých otázek. Paní Gresle se ptala na morální rizika. Já tady nevidím žádný eh, problém, pokud jde o programy ESM. Máme tam tu podmíněnost, která by právě měla bránit těm morálním rizikům a ta podmíněnost je velice tvrdá, někteří říkají až moc tvrdá. A žádná, není tomu tak, že by žádná vláda kvůli tomu nepožádala o ESM, to bych vyloučil. A pokud jde o možné doplňkové fiskální kapacity, tady musí být nějaká podmíněnost nebo kritéria způsobilosti, tak aby se toto Eh, vyřešilo. Asi nebudeme tady dnes diskutovat o politice ECB, protože to bych potřeboval dvě hodiny na odpověď. Další kolegové se ptali na tedy právě na tu fiskální kapacitu. Pan Muresan se ptal, jaké jsou vztahy v rámci evropského rozpočtu, jaká velikost, jaké zdroje. To je otázka toho, jak to bude nastaveno. Jsou různé nástroje jak dosáhnout tu makroekonomické stabilizace. Některé tady byly zmíněny, to jsou ty tzv. rainy day funds. Dále mm, doplňkové režimy podpory v nezaměstnanosti, tak jako je to v USA, kde je vlastně úvěrová linka pro případ, že má stát takovýto problém. Um, v politické diskusi to často spadne hned pod stůl. Když se podíváme na možnosti z krátkodobého hlediska, tak myslím, že vytvářet krátkodobý nástroj ESM, kde by ta půjčka nebyla na 20-30 let, ale třeba na 5-6 let, že by se splatila během jednoho cyklu, to by možná bylo politicky průchodnější. Ale velice rád budu diskutovat o režimu nezaměstnanosti, protože takováto diskuse by mohla být třeba snažší, protože tady už máme hodně eh, předpokladů zavedených. Další důležitý bod, když se podíváte na evropský rozpočet a fiskální kapacitu, já tady vidím tedy nedostatky v tom, že chybí ta makroekonomická stabilizace. A není na to výroční rozpočet. Bylo by obtížné to vlastně financovat z evropského rozpočtu. Je to určitá částka, která je k dispozici v rámci předfinancování. Je to revolvingový fond, kde mnoho let třeba není nic zapotřebí, ale když potom dojde k nějakému otřesu nebo k rozdílům v hospodářství jednotlivých členských států eurozóny, pak to bude zapotřebí. Proto to není roční rozpočet a to potom samozřejmě znamená veliké rozdíly pro financování. Myslím, že už jsem zodpověděl otázku pana Bégeho v tomto kontextu. Symetrické otřesy. Někteří z vás tady hovořili o tom, že já jsem se vyjádřil, že myslím, že nepotřebujeme kapacitu na symetrické otřesy. Záleží samozřejmě na výkladu vývoje v letech 2008 až 2015, řekněme. Původně nebyla procyklická politika Někteří říkali, že vždycky byla procyklická fiskální politika, ale to si myslím, že není pravda. V reakci na celosvětovou finanční krizi eh, to byly často proticyklické reakce, tak jak se to dohodlo třeba na G20, na ECOFINu a fiskální deficit EU z půl procenta se změnil na 6 a když se podíváte na zadluženost 35% bodů HDP a kdyby ta politika byla procyklická, tak myslím, že by se ta čísla měla snížit. Takže je třeba přistupovat opatrně k výkladu toho, co se stalo. Myslím, že to srovnání s USA není úplně přesné, když se říká, že americké orgány v roce 2011 Eh, se dostaly na úroveň před krizí a EU eh, e až o čtyři roky později. Musíme si uvědomit, že nárůst populace je mnohem vyšší v USA, asi o půl procenta ročně a také je třeba to přepočítat eh, vlastně HDP na hlavu, aby bylo možné porovnat životní standardy a tam to pak vypadá jinak. USA musí růst o půl procenta rychleji, aby bylo možné zachovat stejné životní standardy jako v Evropě. Takže tady je třeba být opatrný s tímto srovnáním. Nejsme na tom tak eh, špatně. Měli jsme samozřejmě dvě krize, na rozdíl od USA, kde byla jenom jedna krize. Ale je velice povzbudivé, že od roku 2016 17, ale i letos příští rok HDP na hlavu bude růst rychleji v eurozóně než v USA už čtyři roky po sobě. To je dobře, že musíme dohnat eh, tu ztrátu z předchozích let, ale myslím, že to není tak eh, špatné. Teď k otázce pana Artují. Vlastně s vámi souhlasím pokud jde o mezistátní transfery, pokud tam jsou, tak s tím musí přijít nějaké eh, alokované financování. Pan Gualtieri se díval na to, co se stalo během našich dvou krizí. Myslím, že je trochu obtížné eh, rozdělit fiskální efekty a ten takzvaný džovilský efekt – když jsem mluvil o tom, že je třeba restrukturalizovat dluhy transparentněji a předvídatelněji, tak cílem je právě zabránit opakování dovelského efektu. A proto chci definovat rámec, nikoli mechanismus. Rámec e, nebude tam automatičnost, ale každý bude vědět, co se děje za určitých okolností, to nám za tím chybí ta situace se hodně změnila od první krize v Irsku, kdy vlastně veškeré problémy s bankovnictvím spadly na irský rozpočet a v této fázi tedy nebyla žádná dohoda na TSI, na zapojení soukromého sektoru. Ta diskuse trvala velice dlouho, rok a půl, než se dospělo k rozhodnutí. Takže pak vznikala ad hoc rozhodnutí, A já to vidím tak, že v budoucnu, když země požádá o půjčku ESM, tak ESM udělá analýzu udržitelnosti dluhu. Pokud se konstatuje, že to je problém s likviditou, tak samozřejmě nebude žádná restrukturalizace. Podle mě restrukturalizace je vždycky masivní vměšování do, soukromých, do soukromého vlastnictví. Je třeba postupovat opatrně, pokud je to otázka platební neschopnosti, pak by to bylo nezbytné, ale to by vych, muselo vycházet z pečlivé analýzy. Kromě toho eh, je třeba posílit doložky o kolektivních eh, eh, akcích a ostávkách. Je třeba, aby nebylo možné nebo bylo složitější zablokovat restrukturalizaci a je tedy třeba najít řešení, které bude spravedlivé pro všechny. To mám tedy na mysli, když mluvím o, rámci pro restrukturalizaci státních dluhů a schválně jsem použil ten výraz rámec, abych ukázal, že to není mechanismus, jak se o tom diskutovalo na MMF před lety, to by bylo mnohem rigidnější, ale ten rámec by byl prostě předvídatelnější a mohl by být tedy užitečným doplňkem tomu, o čem se diskutuje dnes. Děkuji. Thank you, please. Prosím. Děkuji. Takže k těmto poznámkám velmi rychle v šest bodů. Za prvé, vztah mezi rozpočtem EU a rozpočtem eurozóny. Je tu společná obava v obou tématech, tedy nárůst rizika. Žijeme v nejistějším světě je to potřeba větších položek pro riziko v rozpočtu a my jsme viděli, že je potřeba většího prostoru rozpočtu EU pro nepředpokládané, neplánované události. A to je také základním účelem případného rozpočtu eurozóny. Nebudu se pouštět do diskuse, zda by to měla být položka v rozpočtu EU nebo ne ale pokud chceme, aby to bylo dostatečně malé, měl by se to soustředovat na velké otřesy a ty prostředky většinou nebudou využité. Tudíž eh, ekonomové preferují eh, vlastně takový samospouštěcí mechanismus a když říkáte, že žádné zdanění bez zastoupení, tedy opačně to platí taky. A zřejmě i výdajů. Takže toho jsem si vědomá, tudíž eh, my dáváme přednost něčemu automatickému. A není rozsah. Provedli jsme simulace s malým rozpočtem, eh, s velkými otřesy, kdy se nezaměstnanost zvýší o 2% body a země by dostala 0,25 HDP na každý další na, každý, na každé další procento nezaměstnanosti. To je rozsáhlé z hlediska makroekonomické. Může to být opravdu rozsáhlé z hlediska simulace, kterou jsme provedli. A jako začátek, protože nebudeme čekat, až nastane evropská daň, tak by to byl příspěch 0,1 HDP na rok a tu simulaci jsme prováděli tak, že by se začalo v roce 1999 a nakumulovalo by se 70 miliard do roku 2007 a v roce 2012 by to bylo 10 miliard euro. Takže by to stačilo, ten fond by nebyl vyčerpán během krize. A co je důležité, a to je možná rozdíl oproti panu Reglingovi, Máme na mysli granty, nikoli půjčky. ESM a práce ESM je poskytovat půjčky, v, v krátkodobé půjčky do likvidity, ale tady hovoříme o grantech. To znamená, že granty se nevracejí. A vidíte tady užitečnost takového systému, protože většina zemí ve skutečnosti není vytěsněna z trhu, může si nadále půjčovat díky tomu systému a dochází tedy k transferu. Neznamená to trvalý transfer, protože platí to pouze v roce, kdy nezaměstnanost eh, vyskočí a potom je, ten, je to tedy zastaveno. Tedy ex ante neexistuje trvalý transfer, i když nastane ex post. Za třetí, eurozóna oproti zemím, které nejsou v eurozóně. Je tu zásadní rozdíl v tom, že makroekonomická nerovnováha v jedné zemi je systémová pouze v rámci eurozóny. Tedy makroekonomická země v jedné, krize v jedné zemi může vyvolat krizi, která může dokonce ohrozit celou eurozónu, ale pouze v rámci eurozóny, tedy země, která je mimo eurozónu. Pokud tam nastane krize, tak to má negativní dopad samozřejmě na uh, eurozónu skrze ekonomické kanály, ale ne měnové. A to je velký rozdíl. A to je to se týká semena těch poměrů v rámci HDP a udržitelnosti. A liší se to tedy v rámci eurozóny. Takže to je významné pro společnou měnu. Čtvrtý bod. Proticyklická politika. Souhlasím, že v roce 2009 evropská fiskální politika byla proticyklická. Ale následně v letech 2009 až 2012 eh, už byla procyklická. A to jsem chtěla říci. A nemáme žádný nástroj. Kdybychom měli se do toho pustit znovu, kdyby tam byla ta třetí možnost, třetí, třetí čerpání, tak bychom nevěděli, jak to řešit. Souhlasím s Pervanche, že nejlepší systém je pojištění pro nezaměstnanost. Pokud hovoříme o velkých otřesech a kde hovoříme spíše o zajištění než pojištění, tak je to skvělé, pokud je o stabilizaci, protože do, do, domácnosti, které jsou finančně omezené, dostávají prostředky, nejsou tedy omezené ve spotřebě. Ty prostředky jdou přímo spotřebitelům, takže u investic eh, vždy hrozí, že díky prodlení se vlastně nejste proticyklický, ale díky prodlení se stanete procyklickým a umocníte problémy. Ty prostředky jsou směřovány na jednotlivce a pokud jedinec ví, že to je z eurozóny jako z, u programu Erasmus, tak chceme vlastně navázat na Erasmus kdy se tím vlastně konkrétně mění existence jednotlivce díky Evropě. A to je velký úspěch. A chápu zdrženlivost vůči tomu mechanismu, ale dokumentu navrhuji unii pracovních míst, kde by bylo několik pilířů a byla by tam určitá forma konvergence, investice do lidského kapitálu, mobilita, přenositelnost veškerých nároků nejen u důchodu a mohla bych to potom podrobně probrat, ale dovilský efekt. Abychom zamezili dovilskému efektu, měli bychom vlastně působit více na trhu eh, státních dluhopisů. Pokud nebudeme zvažovat žádnou eventualitu restrukturalizace dluhu, tak nastane problém se smlouvou. A to nepovažuji za eh, trvalé prohlášení, za neměnou skutečnost a představa naší zprávy byla, ne, nemá zavádět nová pravidla, ale příběh, tedy těch eh, podřízených dluhopisů není zásadní. Nemáme zavádět nová pravidla, nemáme zavádět něco nového, co ještě neexistuje, ale pouze vytvářet podmínky, aby to bylo funkční. Tedy ESM nemá v současnosti možnost půjčovat e, zemi, jejichž státní dluh je neudržitelný. A je možné uplatňovat tedy stávající pravidla. A to přispěje ke snížení, nikoli navýšení. A já už jsem to vysvětlil u toho zajištění. A dojde, sníží to redominační riziko a nezvýší ho. A díky dalším prvkům pro sdělení rizika, státní riziko se také sníží. Takže uplatněním této změny tak snížíte jak redominační riziko, tak riziko státního dluhu. Děkuji, pan Fabríny. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem poslancům za jejich eh, otázky, tři body. Tedy pokud je o koncepci a řízení fiskální kapacity. To se týká zejména toho, co zmínil pan Muresan. Nebudu hovořit o rozsahu rozpočtu, to mohou lépe popsat ekonomové, ale pokud je o konkrétní otázku, zda by to mělo být koncipováno jako položka v rozpočtu EU nebo jako oddělený rozpočet, myslím, že právně za to obě možnosti jsou eh, bez změny smlouvy přípustné. Já jsem naznačil, že by to bylo možné jako oddělený rozpočet v rámci jednomyslnosti Prosím vás, pokud je o pro tlumočení by bylo možné eh, hovořit možná trošku pomaleji, říká pan předseda výboru. Já jsem naznačil možnost eh, hovořit o rozpočtu eurozóny, jakožto odděleného rozpočtu z hlediska jednomyslnosti ale jsem si úplně vědom nezbytnosti jednotnosti rozpočtu a samozřejmě eh, uvést to jako oddělenou položku rozpočtu vyvolává problémy z hlediska řízení, protože, jak už jsem naznačil ve své prezentaci, Evropský parlament by měl být plně zapojen do řízení fiskální kapacity. Ale pokud to rozpočet eurozóny, tak bychom čelili úst, tedy otázce, která je popsána v literatuře, tedy v tom, že některý, někteří europoslanci se volení v zemích, které jsou mimo eurozónu. A nakonec by byla povinnost vlastně, aby je tu povinnost, aby všechny země přijali euro. A tedy skutečně Evropský parlament do toho měl být zapojen jako celek. Stručný bod k financování rozpočtu z hlediska ústavního, to je klíčová otázka, pan Böge to zmínil, pana, paní Maletič eh, také kladla otázku v tomto směru. Myslím, že problém v tom, jak rozpočet EU je koncipován v současnosti, je, že je to vlastně příspěvek členských států, které jsou přerozdělovány. A plně souhlasím s tím, co odhlasoval tento parlament minulý týden, že současný systém vlastních zdrojů vlastně porušuje zásady smlouvy. nejenže porušuje ducha i, i literu smlouvy, ale dokonce vyvolává začarovaný kruh, kdy je možno říci, že mý voliči vlastně posílají prostředky do jiných zemí. A to zasevá se mě zásadních konfliktů mezi státy. Samozřejmě víme, že ESM vychází z národních příspěvků a to odsouhlasují národní parlamenty, které mají dohled nad těmi prostředky. A bylo by zvláštní, kdybychom šli cestou navýšení vlastních zdrojů Evropské unie, bychom se zbavili DPH a příspěvku podle hrubého eh, národního důchodu a vracíme se vlastně úplně na začátek a budeme čelit stejným problémům, že jde vlastně o mezistátní transfery. Tedy ta otázka financování musí být řešena Eh, přímo a jde o veřejné statky, jak už bylo řečeno. Každý z nich má pros, prospěch a měl by to být výsledek vlastně bohatství vytvářeného v Evropské unii. A nemělo, nemělo by to být státní prostředky, které jsou přerozdělovány do dalších států. Konečně poslední bod eh, na Briana Heinze, který zastupuje Dublin. V parlamentu souhlasím s obavami týkajícími se změny smluv a nedostatečné vůle po něčem takovém. A z hlediska práva to je nevyhnutelné. Spojené království vlastně nutí ke změně smluv v zadě ustanovení a de facto už jsme se do té fáze dostali, protože rozhodnutí o vlastních zdrojích a rozhodnutí rady o složení Evropského parlamentu se rovnají změně smlouvy. Formálně nejsou, ale vyžadují jednomyslnost a ratifikaci členských států. Takže to je jakoby už došlo ke změně smlouvy. A vím také, že to je příležitost zejména z hlediska situace před rokem, kdy Evropský parlament odhlasoval usnesení, že je třeba se o vlastně je třeba změnit Lisabonskou smlouvu v tomto směru. Děkuji. Thank you, Mr. Nunez Ferrer. Well, I will try to limit myself. Pane měs Ferrer, já se pokusím omezit na maximum. Je pravda v tom, co říkala paní Gresle. Když mluvíme o budoucnosti rozpočtu, tak eh, vlastně tam eh, hážeme do jednoho pytle spoustu věcí. Rozpočet má být vlastně investiční rozpočet a nebo e, stabilizační. A když mluvíme o makrofinanční stabilizaci, je tady ESM. EMF pro mě tedy bylo hrozné jméno, já bych to nazýval jinak, fond eurozóny, ale neměl by se kopírovat e, ta zkrátka MMF. Ale je tady třeba něco udělat pro stabilizaci někde jinde. Jinak prostě dáme všechno do rozpočtu a je to trošku rizikové, protože pak rozpočet bude pod tlakem. Je tady myšlenka, která se projednávala i na ECOFINu, že by se vlastně vytvořila nějaká nouzová část rozpočtu, která by se aktivovala v nouzových situacích, ale tato idea se opustila, protože pak by rozpočet nebyl eh, dostatečně silný. Takže samozřejmě se diskutuje o tom, kde by ta stabilizace mohla být. Je tady možný ten režim nezaměstnanosti, ehm, ale to je třeba zvážit. Pokud jde o velikost, já si myslím, že evropský rozpočet, protože je omezený, by se měl omezovat na financování a podporu národních rozpočtů, které mají problémy s naplněním evropských cílů a omlouvám se, že to tady tedy vytahuji, ale máme tady trochu problém se společnou zemědělskou politikou. Proč to zmiňuji? I když se to nereformuje, i když se toho ani nedotkneme, tak tady je určitá právní struktura, právní povinnosti. Když se podíváme, kolik peněz se pohybuje je to jenom jedna čtvrtina. To znamená 45. Ne. Takže vlastně 30 z 45 dvě třetiny vlastně se nepohybuje. Není to jako transfer ve fondu soudržnosti. Vlastně jedná se o takový cirkulární převod. To, co Francie třeba pošle do Bruselu, jde zase zpátky. Mluví se o jednom procentu, uvolní se 30 miliard a potom tam je 12-13, které se skutečně pohybují v rámci rozpočtu. Je to otázka velikosti. Pokud chcete financovat více politik, tak navyšte rozpočet. Já vždycky kritizuji snahy o reformu rozpočtu, protože tomu nerozumím. Tady je prostě jenom otázka toho, co by mělo všechno téct skrze Brusel. Nebudu zabíhat dále. Byla tady ještě otázka veřejného finančního řízení. Účetní normy jsou užitečné pro výkaznictví a musím také varovat země, které to nechtějí a některé této země jsou velice bohaté. Myslí si, že jsou úžasné, ale mají velké účty a ratingové agentury po krizi si uvědomily, že nemohou prostě jenom předpokládat, že země je stabilní, protože vláda je tam solidní. A proto začaly zkoumat, zda mají řádné účetní standardy. A když se to začnou zapracovávat do ratingu, tak země, které dnes vypadají velice dobře, nakonec na tom nemusí být tak dobře tyto změny by měly změnit přístup lidí. To nesouvisí s evropskou politikou, to jsou ratingové agentury. Předpokládalo se u některých zemí, že jsou solidní. A jedná se o veřejnou finanční zprávu, reformu veřejných zakázek a hodně z toho může být bez toho úplného výkaznictví, ale výkaznictví může být užitečné ve finančním řízení. Finanční řízení ale v mnoha zemích není dobré a velice často rozpočtovací pravidla vlastně odrazují eh, od proticyklických rozhodnutí, odrazují od investic a to jsou záležitosti, které jsou z jiné epochy. A v rámci reform by skutečně mělo docházet k, řádnému, k řádné veřejné zprávě financí. To je normální věc a země by měly skutečně věřit tomu, že jiné země nebudou dopouštět eh, nějakých eh, úkroků stranou a nespůsobí krizi. Takže ano, podpora zemí je důležitá, ale máme v Eurostatu lidi, kteří se specializují na účty, lidi, kteří se specializují na řízení. A je třeba se podívat na to, jak řádech se pomáhá Portugalsku při zavedení plné reformy. A já to sleduji s velkým zájmem. Druhá země, která k tomu směřuje, je právě Řecko, eh, která si uvědomuje, že opravdu se tam musí udělat pořádek a uznáme reformu řízení veřejných financí, nejenom účtu. To je velice důle, dobrá zpráva. Možná bychom měli zkoumat, jak to dělají a měli by třeba, měla by to EU podpořit. Je to velice zajímavé. Děkuji. To je vše. Thank you very much. There were some questions. Děkuji. Byly tady ještě otázky na komisi, prosím. Thank you. Thank you very much for uh, us the Děkuji já se tedy pokusím zareagovat na některé z těchto otázek. Já si myslím, že ta diskuse byla velice zajímavá a znovu bych chtěl poděkovat výboru budget a Ekon za to, že zorganizovali tento seminář. Já si myslím, že nikdo nespochybňuje myšlenku, že eurozóna potřebuje určitou fiskál, fiskální stabilizaci a zajistit tuto funkci. A myslím si, že je to skut. Otázka teď zní, jak toho dosáhnout, jak postupovat. Rád bych eh, se vyjádřil ke dvěma otázkám, které mi pan Gvaltieri položil. Jedna se týká role sem budoucí a je přeměna v budoucí měno, Evropský měnový fond a pan Regling také o tom hovořil. My jsme sami v prosinci navrhli, aby budoucí, ten budoucí Evropský měnový fond vytvořil určitou mm, úvěrovou linku, která by měla tu stabilizační funkci a která by mohla mm, být vlastně spojena se zárukami pro evropský rozpočet. Ale to by mělo smysl pouze pokud ty dva pilíře, to znamená evropský rozpočet a ten stabilizační pilíř budoucího Evropského měnového fondu, pokud budou zcela konsistentní, pokud budou odpovídající kritéria způsobilosti, kritéria aktivace, potom je zde také otázka té zprávy, no, řízení. Takže evropský stabilizační mechanismus je e, nadále e, mezivládním nástrojem na základě nebo kvůli pravidlu jednomyslnosti. A bude a bude tedy vždy e, potřeba ho vnímat v tomto kontextu. Druhý bod, o kterém jste se zmínil, je ten dovilský efekt nebo dovilský syndrom a debata o restrukturalizaci svrchovaného detu, já budu, eh, dluhu. Pardon, já chci být zcela jasný. Eh, my, my bychom proti všemu, co je eh, automatické. Nic, co by se odlišovalo od těch postupů, od praxe postupu příklad po případu FMI s určitým hodnocením po jednotlivých zemích. To bychom nemohli podpořit. Nepotřebujeme nějaký mechanismus pro restrukturalizaci svrchovaného dluhu. Zde zcela souhlasíme s panem Reglingem. Ale můj závěr je, může to být odděleno od bankovní unie. Myslím si, že můžeme vést takovéto debaty ale musíme se na to podívat v širším kontextu, zejména vytváření bankovní unie. Zda to tedy máme dělat odděleně v určitých protože špatně, špatné načasování by mohlo být velmi nebezpečné. Děkuji. Nyní dávám slovo zpravodajům, paní, panu Begemu. Já bych vám chtěl velmi poděk, chtěl velmi poděkovat našim expertům, panelistům za ty rady, které nám dali. Zaznělo zde některý, některý, několik velice důležitých informací a bodů pro další jednání. V zásadě samozřejmě je to dobré, že teď jsme všichni víme, že tedy potřebujeme eh, tuto kapacitu. Bylo, byl zde zmíněn také rámec toho budoucího stra, struktura to je toho řízení, ta ještě nebyla konkrétně projednána. Hmm, o tom se bude intenzivně diskutovat, také v, člen, v členské státy zde nejsou zcela jednotné, ale po těch eh, seminářích, po tom, co jsme si vyslechli zde, tak eh, například ta konvergence, o které hovořil pan Nunes Ferres, to je věc, o kterou, které musíme hovořit. Zde máme možnost dosáhnout schody s členskými státy. Některé věci by mohly tedy vytvářet problémy s jednomyslností, ale samozřejmě využívání ustanovení smluv je nezbytné Myslím si, že bychom neměli začínat nějakou revizi zásadní smluv, to by trvalo třeba dalších 8-9 let. My jakožto parlament chceme stabilizovat eh, hospodářskou a měnovou unii co nejrychleji a musíme, toto proaktivní řízení musí být nezbytným nástrojem, který pomůže také řešit případné budoucí krize. Děkuji, děkuji na závěr Pervanš Perez. Děkuji, můžete vidět, že všichni si myslíme, že ten duch té zprávy je stále živý a musíme o něm ještě dále diskutovat. Já bych pouze ráda komentovala dva nebo tři body. První eh, je restrukturalizace dluhu o které se zde hovořilo. Myslím si, že všichni se shodneme na tom, že někdy úroveň dluhu je neudržitelná. A musíme a v tom musíme tedy tento dluh buď vymazat nebo restrukturalizovat. Ale ono to něco stojí, to má nějakou cenu nejen pro zemi, které se toto týká, ale pro celou eurozónu, protože země, která je předmětem této restrukturalizace, tak bude potřebovat daleko více času na to, aby dosáhla skutečného Eh, obživení. A toto je věc, kterou musíme zohledňovat v našich debatách. Když mluvíme o restrukturalizaci dluhu z ekonomického pohledu, tak se někdy nedíváme dopodrobna na to, co to znamená pro tu příslušnou zemi. Druhý bod, o kterém jsem se chtěla zmínit, návrh Jose Leandra z komise. Jsem potěšena, že když se zde hovoří o té automatické stabilizaci, funkce stabilizace by měla být automatická. To vyplývá ze zprávy Evropského parlamentu. A to je to hlavní poučení, které bychom měli vytěžit tady u této stabilizační funkce, když se podíváme na to, co vyplynulo z krize. Pokud se týká to, té velikosti toho rozsahu, tak je číslo, která, které ráda uvádím, ale na které veřejnost moc eh, nemyslí. Eh, kapacita půjčky 500 miliard eur. De, 9, de, 900 miliard euro je HDP eurozóny. To znamená, že 5,05 je kapacita půjčení podle HDP eurozóny. To tedy mm, ta velikost nebo rozsah toho nástroje pro finanční stabilizaci v souvislosti s evropským plus, tedy investice z, Evro, z rozpočtu Evropské unie. Je mi líto, že jsem se o tom čísle zmínila až tak pozdě, na konci odpoledne ale je to určitý důkaz, že pokud bychom měli vůli jít tímto směrem, tak zde máme určitý manévrovací prostor v současné smlouvě. Navíc to číslo, o kterém jsem zde mluvila, je zde ale určitý problém na straně členských států. A nemyslím si, že přes noc členské státy odsouhlasí tu záruku pro evropský rozpočet. Možná jednoho dne k tomu dojde. Proto předseda Gvaltieri a my ostatní jsme na to tlačili a jsme rádi, že eh, návrh komise vychází z článku 352 kde by se měl vytvořit vlastně jasný rámec, který by umožnil spojit metody e- Evropské unie s těmi zárukami. A dru- poslední bod se týká zemí, které nejsou členy eurozóny. V současné době nikdo se příliš nedívá na to, jaký to bude mít dopad na tento, který bude tento eh, Evropský měnový fond mít na tyto země. Členské státy, které nejsou členy eurozóny, mohou přistoupit na dobrovolné bázi k měnové unii po Brexitu. Bude mm, určitá pobídka nebo stimulace k tomu, aby se rozšířila eurozóna na všechny členské státy. Já vím, že politické podmínky a nejsou zatím splněny a předpoklady ve všech členských státech, ale je to ta perspektiva, o které bychom měli diskutovat a zabývat se jí. Aniž bychom zapomínali na to, že náš cíl musí být propojit tedy eurozónu a celou Evropskou unii. Ono to nevyřeší všechny rozpočtové problémy, ale umožní to zvýšit stabilitu. Děkuji. Já bych rád poděkoval všem řečníkům dnešního. Bylo to velmi užitečné a zajímavé odpoledne. Tento seminář. Nebudu už dělat žádný závěr, protože už to učinili naši zpravodajové. Co se týká institucionální báze, tak bych chtěl mm, zdůraznit, proč, z jakého důvodu považujeme integraci Evropského stabilizačního mechanismu do institucionálního rámce za tak důležitý. Nezapomínejme na to, že národní rozpočty financují Evropský stabilizační mechanismus s určitou logikou, která se liší od rozpočtu Evropské unie. Takže nemáme zde ten stejný pohled nebo tu stejnou eh, supervizi. Takže by, my bychom rádi měli eh, takové spektrum, kde parlament bude využívat svou sílu k vyjednávání podmínek, které samozřejmě budou přijatelné pro členské státy a pro všechny zúčastněné subjekty, což není zcela jasné. Z tohoto důvodu eh, my se domníváme, že je z institucionálního hlediska zásadní, aby se vytvořil za právní zákony rámec pro to, aby byla zajištěna plná nezávislost, svrchovanost s tím mechanismem. A v souvislosti s ostatními institucemi. Vy nejste já toto nevyuž... a doufám, že to nebude využíváno jako omluva pro určité sankce. Například ono je to součástí i německého koaličního programu. Ale ale ne, ne, nepromeškejme tuto příležitost, protože to je velice dlouhá, důležitá, významná, mnoho, dlouhodobá investice a okamžik, kdybychom to měli udělat, je teď. Jinak dále můžeme samozřejmě pokračovat v těch diskusích, ale jsem rád, že jsme dosáhli poměrně širokého konsensu. Samozřejmě ten rámec je jiný, ale o tom budeme dále diskutovat. Myslím si, že to je taková nejextravagantnější věc, kterou jsem zde zažil, ale je to něco prostě, co jsem těžko chápala, také nechápu, proč se toto neuznává. Pokud budeme přemýšlet o restrukturalizaci, restrukturalizace se prostě provádí podle jednotlivých případů, tam, kde je to třeba na základě určitých analýz. Není to jako když máte bombu, kterou prostě trošku použijete, protože ji máte. Je potřeba skutečně vidět, zda máme příslušný odpovídající rámec nebo ne. Takže ten náš rámec pro řízení musí být založen na kapacitě ESM. A potom to velké téma. Jean Artví bohužel tady už není, protože za to odpovídá výbor pro rozpočet a my jakožto Ekon vám přejeme hodně úspěchu, hodně štěstí do vaší další práce a tento seminář velice dobře ukázal, jak tato témata jsou integrovaná a já si myslím, že to, o čem jsme dnes diskutovali, nám, bude, nám pomůže v tom, abychom upevnili naše stanovisko a samozřejmě bude to dobrý výchozí bod pro další jednání. Nesmíme promeškat tuto příležitost a, bych, a završit naši ekonomickou a měnovou unii. Děkuji.